We start the meeting. Zahájíme schůzi. Ještě čekáme na ostatní europoslance. Mezitím přijmeme návrh pořadu jednání. Můžeme přijmout návrh pořadu jednání. Máme následující změny, tedy prohození položky 13 a 7 na pořadu jednání, což znamená že to je změna mezi eh, panem Silikiotisem a panem Benifej, oběma zpravodaji. Tlumočení máme k dispozici všechny jazyky, kromě chorvačtiny a gejlštiny. A rovněž zde máme skupinu návštěvníků eh, z Autonomní barcelonské univerzity, přičemž kolegové, kteří jsou tady, studují magisterský program o politickém vůdcovství a komunikaci. Takže eh, jste jistě rádi, že uvidíte jste politické vůdce dnešních dnů a eh, bude určitě krásné, až tu budete sedět jako budoucí europoslanci. Takže vítejte. Zítra pak přijde skupina návštěvníků z Platijské univerzity, k tomu se pak zítra vrátím. A pak vás ještě chci informovat o tom, že tady máme určitou komplikaci. V 10 hodin totiž dnes v 10 hodin jste zváni, jsme zváni na eh, krátkou, krátkou vzpomínku na tento den před jedním rokem, kdy proběhly v Bruselu teroristické útoky. Proběhne schromáždění v plenárním sále, přičemž je na vás, zda se rozhodnete tam jít nebo ne. Samozřejmě to způsobí určité problémy pro naši schůzi, ale je to jednoznačně něco, o co se všichni zajímáme. Já to jenom zmiňuji, až bude 10 hodin, tak se pak rozhodneme, co dál. Rovněž vám chci říct, že budeme muset přejít do jiného sálu, a to jak dnes, tak zítra. Dnes to bude později odpoledne, mezi 17 a 18.30 hodinami. A půjdeme na slyšení společně s výborem Jury my jsme obvykle zvyklí na to, že výbor Jury přichází k nám. Tentokrát jsme souhlasili s tím, že půjdeme my k ním. Přičemž je to místnost eh, PHS 4B001. Ovšem to až dnes později odpoledne. Tak nejsou námitky? Nejsou. To znamená, že začneme prvním bodem na pořadu jednání, a to je schválení zápisů z listopadu, ledna a února. Možno, možno. Výborně. Takže tím pádem se dostáváme k bodům 4, 5 a 6 na pořadu jednání a budeme projednávat agentury. Jinými slovy jde o revidování eh, nařízení k těm třem typa, tripartitním eh, agenturám CDFOP, OSHA a Eurofound. Já začnu tím, že dáme slovo zpravodajce za CDFOP paní Sander. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Již od svého vytvoření v roce 1975 agentura CDFOP eh, zastávala významné místo v, evropský, v Evropském společenství díky své práci, která je uznávána politickými vůdci. Již několik let CDFOP vede také svou práci. Nejen pokud je odbornou přípravu a vzdělání, ale také pokud jde o dovednosti a kvalifikace, tak aby se přizpůsobil hospodářskému, sociálnímu a politickému vývoji, ale také aby se vý, eh, přizpůsobil vývoji v oblasti digitalizace tak aby také do budoucna byl schopen vypracovat eh, nebo spolupracovat na vypracování nových dovedností, na kterém pracuje Evropská komise. Pokud jde o dnešní návrh, který máme na stole, já chci přivítat návrh komise, který se zabývá dvěma důležitými cíly. Prvním z těchto cílů je lépe sladit úkoly této agentury s aktivitami, které již v tuto chvíli v realitě vykonává a které souvisejí se současnými prioritami evropské politiky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Druhým stanoveným cílem v tomto návrhu je lépe sladit zakládající nařízení této agentury se společným přístupem k decentralizovaným agenturám, tak aby se nám podařilo decentralizovat a optimalizovat jejich fungování. Pokud jde o mou zprávu, tak já jsem měla tu čest setkat se s celou řadou eh, aktérů, kteří jsou v CDFOPu, kteří se na práci CDFOPu podílejí. A na základě těchto setkání chci říci, že mé návrhy nejsou návrhy, které by měly za cíl schodit se stolu všechno, co v tom návrhu je. V celé řadě věcí by bylo lepší, kdyby, kdybychom toho udělali více, kdybychom byli ambicioznější a také kdybychom možná počkali na externí hodnocení, které právě probíhá, na základě kterého by se mohly objevit nějaké nové návrhy. Nicméně já ve své zprávě se snažím spíše vylepšit tento stávající návrh, než jej úplně schodit ze stolu. Eh, v tom z té své zprávě se věnuje například eh, systému řízení, eh, pokud jde o zapojení Evropské komise, zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlád členských států. Se všemi těmito aktéry jsem se mohla setkat a konzultovat tento systém řízení. Já navrhuji změny, které lze zařadit do tří oblastí. Za prvé, pokud jde o samotný cíl agentury. Tady jsem navrhla aby agentura přispívala rovným dílem k práci Evropské komise a také dalších institucí a sociálních partnerů. Dále pokud jde o správní radu, tak tady jsem chtěla zdůraznit, že správní rada je důležitým orgánem agentury, který stanovuje její hlavní orientace a za administrativní každodenní eh, činnosti by měl být zodpověden, zodpovědný ředitel. Druhý typ návrhů, druhý typ eh, změn, které navrhuji, ty se týkají informací a způsobem, jakým se předávají. Bylo by dobré, kdyby i dvě ostatní agentury, to znamená Eurofound a EU OSHA, byly informovány o tom, co se děje v CDFOBu a naopak tak, aby nedocházelo k duplicitám a ke zdvojování aktivit. Proto by bylo důležité, aby EU OSHA a Eurofound byli jako pozorovatelé přítomni na správních radách A Dále bych potom zdůraznila, že je důležité, aby také v rámci každé této skupiny, každé pracovní skupiny eh, byla lepší cirkulace informací aby byly informace lépe předávány, tak aby koordinátoři měli včas dostatečné informace. A tou třetí oblastí pozměňovacích návrhů jsou návrhy, které souvisejí s kontextem finančních omezení, se kterými se setkáváme všichni. A tady je důležité, abychom co nejvíce optimalizovali výlohy. Například není eh, možné, aby CDFOP otevřel kancelář, eh, svou místní kancelář v jednotlivých členských státech. To možné za, současných, za současné situace není. Eh, CDFOP již teď má kanceláře v Bruselu a není tedy nutné, aby měl své vlastní kanceláře i v ostatních členských státech. Další věcí je, že bychom měli umožnit této agentuře aby se obracela na externí překladatelské služby, tak aby se podařilo snížit náklady a zároveň se zachovat dostatečnou efektivitu činnosti. Děkuji paní předsedkyně za to, že jsem měla možnost eh, zde dnes tuto zprávu představit. Chci poděkovat také členům a stínovým zpravodajům, kteří se mnou spolupracovali. A e, rovněž si říci, že jsme spolupracovali také se zpravodaji, kteří se zabývali ostatními agenturami. Děkuji, paní Sander. Teď dostane slovo pan e, Enrique Calve Chambon k Eurofoundu. Okay, e... Aha, A pane Lopezi, budete na seznamu. Slovo má skutečně pan Kalve Šambu. As you please, uh, um... Dobře, paní předsedkyně, jak chcete, ale jsou tady různé body a v tuto chvíli tady není žádný stínový zpravodaj k tomu bodu, který se týká CDFOPu znamená to, že tedy bod CDFOP jsme tímto uzavřeli? Ano, a teď máte slovo vy, pane Kalvete. Tak já tomu nerozumím, říká pan Kalvet. Já totiž bych nerad, eh, abychom to směšovali. Toto jsou tři různé agentury a tudíž tři různé body na programu jednání. Já chci eh, vystoupit, až probereme ty dvě předchozí agentury. Pokud chce někdo vystoupit k CDFOPu, tak bych byl rád, aby vystoupil nyní. Okay. Eh. Tak dobře. Tak. No, podívejte, je to tak v programu. Bod 4, 5 a 6. Tak to tam jdou po sobě. Takže prosím, říkme se tím. Aha, no. My jsme z toho udělali takovou pracovní metodu, že by nejprve mluvili zpravodajové a pak stínoví zpravodajové. Ale pokud chcete, tak eh, můžeme nejprve vyslechnout stínové zpravodaje za CDFOP a tím pádem dám slovo, pokud tady je, Eh, ano, pan eh, López nahrazuje pana Pavla, takže máte slovo. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já zastupuji skutečně Emiliana Pavla a chci předložit eh, jeho názor jako stínového zpravodaje. A následně samozřejmě bych chtěl vystoupit také svým vlastním jménem jako stínový zpravodaj, který se věnuje Eurofundu a EU OSHAM. Pan Pavel bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci je to práce opravdu vynikající. V podstatě souhlasí s tím zaměřením této zprávy na eh, větší eh, centralizaci, byť vyjadřuje určité nespokojení se současným nastavením eh, nařízení, které řídí CDFOP a prosí o co možná nejrychlejší změnu ustavujícího eh, nařízení CDFOPu. Také podporuje tripartitní povahu řízení všech tří agentur, to znamená, že eh, správní rada bude mít díky tomu strategičtější pohled eh, na věc. Je třeba uvažovat také o lepší centralizaci při nákupu služeb aby bylo možné dosáhnout eh, úspor. Pokud eh, jde o současné fungování eh, CDFOP politicky, je třeba podpořit práci této agentury, ale bylo by lepší, kdyby úřeji spolupracovala s národními úřady, což je hlavním cílem současného přeskumu. Pan Pavel by chtěl také podpořit eh, dosavadní financování této agentury. CDFOP je jedna z nejmenších eh, evropských eh, agentur. V tuto chvíli má samozřejmě své finanční prostředky naplánované do roku 2020. Děkuji. Za AKR e Jana Žitňanská. Yes, please. The floor is yours. Prosím, máte slovo. bez mikrofonu. Doufám, že funguje mikrofon. Ano, děkuji velmi. Tak, teď už to snad funguje, děkuji. Ještě jednou mi dovolte zopakovat, že agenturu CDFOP skutečně považuji za smysluplnou, za dobře fungující. Souhlasím s tím, co říkala paní zpravodajka. A myslím si, že aktuálně nemá smysl vytvářet další národní kanceláře. Měli bychom se zaměřit hlavně na efektivitu aby se tedy naplňoval ten smysl té agentury podpora rozvoje a odborného vzdělávání. Já se omlouvám, říká paní předsedkyně, máme problém s anglickým tlumočením. A teď už je to v pořádku? Nebo ještě ne? Jakési technické problémy? Tak to zkusíme ještě jednou. Takže prosím, pokračujte. Tak dobře, tak ještě jednou a ještě stručněji. Chci... Ne, nezlobte se, anglický kanál stále nefunguje. Dobře, tak to řeknu anglicky, říká paní stínová zpravodajka. Já bych tedy řekla, že ta agentura odvádí dobrou práci a souhlasím s paní zpravodajkou, paní Sander, a s tím, co řekla o té efektivitě a o tom, že asi nepotřebujeme ty styčné kanceláře, nebo jak se jim říká, ty kanceláře v jednotlivých členských státech, přičemž eh, předám pozměňovací návrhy, odvedla dobrou práci, já se těším na další spolupráci. Děkuji vám. Takže teď za Alde Marian Harkin, která tu není. Aha, takže budeme pokračovat z GUNGL. Paní Kuneva má slovo. Eh, děkuji mnohokrát. V první řadě bych chtěla přivítat eh, toto nové nařízení od CDFOPu, a to z dvou důvodů. Za prvé, je, velice důležité, je to velice důležitá otázka pro veškeré pracovně právní otázky a je potřeba ji co nejvíce podporovat. Je potřeba, aby ta agentura byla co nejužitečnější. A to je naše práce. Je to rovněž agentura, která určitým způsobem propojuje naši zemi s Evropskou unii. Já jsem pro podporu a zachování těch agentur v jednotlivých členských státech a myslím si, že bychom se měli postarat o to, aby jejich práce sledovala nejnovější rozvoj v, na tom jejich poličinnosti. Tím totiž zdůrazňujeme vlastně, proč ty agentury vůbec existují. Takže já bych souhlasila s tím, aby se našel jasnější rámec, protože je potřeba zajistit, aby ty dovednosti byly jasně popsány a aby to odborné vzdělávání sledovalo specifické potřeby trhu práce. A chtěla bych přivítat několik skvělých pozměňovacích návrhů paní Sander a chtěla bych jí poděkovat za veškerou odvedenou práci. Myslím si, že je velice důležité, aby koordinace mezi CDFOPem a ostatními agenturami byla považována za velice důležitý bod, protože je zde eh, několik dalších agentur, které mají na starosti eh, pracovní otázky a možná bychom se tak měli zabývat tím, jak tato agentura bude moci přispívat k organizaci způsobu, jakým se odborné dovednosti nabízejí lidem, kteří přicházejí do Evropy protože i oni představují lidský kapitál s obrovským potenciálem, který bychom eh, mohli skvěle využít. Jsou to navíc lidé, kteří musí mít eh, důstojné životní podmínky a musí, musí se jim nabídnout eh, nějaká naděje. A proto jsem ráda, že tato agentura má být zastoupena v Bruselu, v Soluni a možná ještě v dalších městech. Možná nemusí být úplně všude, Mám určité výhrady k některým částem toho textu, ale jsem si jistá, že naše spolupráce bude excelentní. Děkuji. E, děkuji vám. A teď má slovo Jean Lambert. E, děkuji mnohokrát. E, děkuji kolegyni z ECR za to, že přeskočila do angličtiny to je skvělá ukázka spolupráce mezi institucemi, že? Myslím si, že zpráva eh, paní Sander obsahuje skvělé myšlenky, Například to, jak eh, se dívá na posílení spolupráce mezi těmito agenturami, je velice důležitá věc. Ať už to tedy bude prostřednictvím toho, že by ty dvě agentury tam byly na zasedání té správní rady jako pozorovatele, nebo ty další věci, co se tam navrhují, to je všechno velice rozumné. I v těch nejmenších detailech se zajišťuje, aby komise informovala agentury o změnách rozpočtu. No, nevím, jak se to tedy děje teď, ale alespoň, aby se ta situace vyjasnila do budoucna. Bude potřeba se asi podívat na některé otázky kolem, té, kolem funkce té správní rady jako takové, ale myslím si, že celkově za to ta zpráva jde správným směrem a těšíme se na další spolupráci se spravodajkou a stínovými spravodaji. Děkuji vám. Eh, tak, EFDD eh, zde zastoupena není, jak vidím, a to znamená, že dostane slovo ENF. Paní Bicotto tady také není, ale možná pan Martan ji zastoupí. Merci. Euh. Děkuji, paní předsedkyně. Revize nařízení o CDFOPu, tedy Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, je nařízením jak technickým, tak politickým. A nám se líbí návrhy, ke kterým dospěla paní Sander ve své zprávě s tím, že samozřejmě je otázka toho načasování této revize. Jak to paní Sander vysvětlila již na minulém zasedání. E, pokud je o to načasování, tak já se obávám, e, že to načasování není úplně šťastné. Bylo by totiž lepší, kdyby revize mohla začlenit také výsledky externího hodnocení této agentury, které budou k dispozici na konci letošního roku. Zdá se tedy, samozřejmě je možné, že to hodnocení eh, nepřinese pertinentní výsledky eh, nebo nebude, eh, nepovede k žádným výsledkům, ale bylo by asi dobré na něj počkat. Každopádně paní Semdar odvedla dobrou práci. Děkuji, tím pádem opustíme CDFOP a budeme pokračovat eh, Evropskou, eh, Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a slovo dostane zpravodaj pan Hoc. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, bardzo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já začnu nejprve tím, že poděkuji všem zpravodajům pro zbývající agentury za spolupráci. Agentura EU OSH si klade za cíl to, aby byla naše pracoviště zdravější, produktivnější a bezpečnější. Spolupracujeme tudíž se státními úřady, se zaměstnavateli, zaměstnanci, s evropskými sítěmi i soukromými subjekty. Předně je potřeba uvést, že návrh Evropské komise podporuje trepartitní povahu této agentury a i já s tím souhlasím. Myslím si, že naprosto zásadní, aby tato agentura byla velice dobře informována o situaci v členských státech. Navrhované pozměňovací návrhy se týkají úprav struktury správní rady, kdyby se nahradilo současné předsednictvo připravující rozhodnutí a věnující se monitorování implementace rozhodnutí a přijímání naléhavých eh, rozhodnutí. Jde nám o to, abychom se eh, do budoucna vyhli podvodům eh, či potenciálním střetům zájmům při hodnocení programů a výdajů. Moje pozměňovací návrhy chtějí posílit a zároveň také vyjasnit některá opatření, zejména ta, která se týkají nadbytečných eh, činností v rámci všech eh, tří agentur. Jde nám především o zlepšení výkonnosti jednotlivých agentur, aby nedocházelo k zbytečnému překrývání činností v rámci působnosti těchto agentur, ale jde nám také o zavedení hodnocení ex ante a ex post do ročního rozpočtového a plánovacího procesu a také účinné využívání ukazatelů výkonnosti. Moje pozměňovací návrhy také kladou důraz na potřebu efektivní komunikace a transparentnosti, kdy je třeba plně využívat výhod moderních komunikačních metod. má být práce EU OSH prospěšná, tak je potřeba, aby oslovila co největší počet potenciálních příjemců. A tady si myslím, že nejdůležitější jsou mikropodniky a malé podniky a jejich zaměstnanci. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Nyní předám slovo zástupcům jednotlivých politických stran. Nejprve pan Becker. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Rád bych na úvod eh, srdečně poděkoval panu zpravodaji za odvedenou práci. Já, jak jsem se mohl přesvědčit, eh, chci říct, že to je práce profesionálně odvedená a představuje vynikající základ pro další práci. Podporuji rovněž eh, ten názor, že by ty tři zprávy o těchto agenturách byly synchronizovány, jsou konec konců kompatibilní a eh, je v nich potřeba vytvářet podobné struktury. V této souvislosti bych rád upozornil na to, že v jednom specifickém bodě eh, předložím ještě pozměňovací návrhy ke konkrétnostem. Nicméně tento bod by mohl dávat smysl i v kontextu společných rozhovorů v okruhu těch tří zpravodajů a těch tří skupinek stínových zpravodajů. Myslím si totiž, že v rámci té struktury, jak se předpokládá pro ty tři agentury, je problém. My jsme v zásadě na špici té hierarchické struktury měli vždy jaksi nějaký správní orgán. A hierarchicky pod tím pak byly ty operační jednotky toho výkonného výboru a v rámci eh, té nejdůležitější operativní funkce jsme měli funkci výkonného ředitele nebo výkonné ředitelky. Co je zajímavé, tak v návrhu komise se eh, tento výkonný ředitel, ta výkonná ředitelka eh, v otázce personální odpovědnosti omezuje a mimo jiné také v oblasti odpovědnosti za rozpočet se to omezuje, ta funkce. A chci o tom mluvit proto, že považuji za naprosto nediskutabilní, že výkonný ředitel, který plně zodpovídá za práci této agentury, nemá schopnost volit si personál, respektive, že ho v tom oklešťuje výkonný výbor. My máme spoustu různých kontrolních mechanismů, máme různé reportující mechanismy, evaluační mechanismy a nadřazenou roli eh, toho, eh, té, té, té správní rady a není žádný důvod tu funkci výkonného ředitele omezovat v otázce výběru personálu. Samozřejmě nějaké hodnocení ex post, samozřejmě zásah v případě problému, samozřejmě, ale neomezovat to ex ante. Mám 30 let zkušeností z hospodářství i z politiky, z veřejných i soukromých podniků a říkám vám, takto se agentura efektivně spravovat nedá. Takže o tom chci mluvit a doufám, že dospějeme ke kompromisu. A zcela osobně bych rád apeloval na to, že eh, ten výkonný ředitel by měl být předsedou toho výkonného výboru. I o tom bych se rád pobavil a doufám, že dospějeme na společnou cestu účinnosti a rychlých profesionálních rozhodnutí. Děkuji vám. Thank you, Mr. Děkuji. Nyní pan Christensen. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já chci poděkovat eh, panu zpravodaji za návrh této zprávy. Zdraví a bezpečnost to je oblast, kde Evropská unie může dosáhnout změny v životě pracovníků a proto je důležité, abychom měli silnou, dobře fungující agenturu, která bude podporovat všechny zainteresované subjekty a pomůže skutečně zajistit, že naše pracoviště jsou bezpečnější. Podporuji tripartitní povahu této agentury, to je její velké aktivum, protože spolupráce mezi sociálními partnery, zaměstnavateli a státními úřady zajišťuje, že ta agentura je skutečně přínosná. Těším se na zajímavou diskuzi se zpravodaji a dalšími kolegy, abychom dosáhli výsledku, který zajistí dobrý základ pro důležitou práci této agentury. Děkuji. Děkuji nyní mám na seznamu paní Weber, ale vidím, že není v zasedacím sále. Je tu někdo, kdo ji zastupuje? Nikdo. V tom případě předám slovo za GUE NGL paní Paloma López Bermecho. Máte slovo. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Chci poděkovat také zpravodaji a sekretariátu Evropského parlamentu za velice efektivní spolupráci, pokud jde o toto nařízení a také dvě zpívající agentury. Myslím si, že všichni se shodneme na tom, že tato agentura EU eh, e OSHA je velice důležitá, odvádí velice důležitou práci v oblasti výměny dobrých postupů, pracovně právních vztahů, přispívá k prevenci eh, a šíření informací mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Ale eh, bohužel Evropská unie zatím velice pomalu postupuje, pokud jde o změnu eh, legislativy, která má ochránit eh, pracovníky, ať už jde o látky typu endokrinních disruptorů a další eh, nevhodné činitele. Takže Celkové linie návrhu Evropské komise jsou velice dobrou zprávou pro nás, protože to umožní posílit úkoly této agentury, zejména její autonomní povahu a pomůže to také při implementaci evropské legislativy a také velice mm, důležité zajistit řádnou roli pro sociální partnery. Tady souhlasím tedy s návrhy zpravodaje, ale zároveň si myslím, že musí e, tato agentura i do budoucna mít svou autonomii a není možné ji zbytečně zatěžovat nadměrným administrativním břemenem, Doufáme, že budeme schopni nadále přispívat k dobré práci této agentury. Děkuji. Děkuji. Jean Lambert, prosím, za zelené. Máte slovo. Děkuji. Stejně jako jsem říkala v případě CDFOPu, chceme se věnovat eh, zejména otázkám restrukturalizace a roli správní rady a výkonného ředitele. Zmíním se také o tom, co říkala paní Bermecho, že všechny tři eh, agentury musí zůstat nezávislé a my to musíme zajistit. To je opravdu velice důležité vzhledem tomu, že eh, tu byly určité nejasnosti ohledně jejich nezávislého postavení. Asi se také shodneme na tom, že je potřeba se znovu podívat na úkoly této agentury, to, jakým způsobem eh, jsou v tuto chvíli nastaveny. O tom se krátce zmiňoval i pan zpravodaj. Kromě toho bych ještě řekla, že pokaždé, když eh, doplňujeme nějaké nové úkoly, těmto agenturám či zpracováváme jejich novou metodiku, tak je třeba zajistit, abychom k tomu přidali také příslušné finanční prostředky navíc. Paň, protože velice často máme tu tendenci přidávat úkoly, ale bez dostatečných finančních prostředků a je jasné, že potom agentura musí činit nesmírně obtížná rozhodnutí. Takže Jinak souhlasím s nutností provést přeskum zakládajícího nařízení. Je jasné, že je potřeba toto nařízení aktualizovat. Děkuji. Nyní pan Dominik Martán. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. My oceňujeme práci pana zpravodaje na této zprávě. A zejména se nám líbí, že zdůraznil otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a e, význam, který má agentura EU OSHA, zejména v případě malých a středních podniků. Zároveň je potřeba, aby e, také ve členských státech probíhala dostatečná komunikace. Samozřejmě musíme zdůraznit, že tady nemáme pouze mikropodniky a velmi malé podniky, ale jsou tady také samostatně výdělečné osoby. A zároveň je tady například otázka takzvaných falešných eh, samostatně výdělečných osob, což, jsou, což je příklad eh, řidičů společnosti Uber. A nás by zajímalo, zda je ochrana zdraví a bezpečnost při práci efektivní opravdu i v případě všech těchto pracovníků. Jak můžeme dlouhodobě zajistit, že otázka BOZP bude zohledněna ve všech profesích, včetně například profesí ve stavebnictví? Je možné, že bychom měli strukturu celé této agentury promyslet a změnit, pokud se nemá jednat o pouhou komunikační agenturu. Eh, Děkuji a tím přecházíme ke stínovým zpravodajům eh, ke zprávě Eurofound a začnu. So, uh, no, I'll give the floor to Eurofound. Nejprve předám slovo zpravodaji pro Eurofound, panu Kalvetu Čombonovi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já tentokrát vystoupím ve španělštině, nikoliv ve francouzštině, což by možná bylo lepší pro paní Sander a další, ale využiji toho, že eh, tady mám své spolupracovníky z Barcelony, takže vystoupím ve španělštině a navíc eh, doufám, že za dva roky eh, přibude další eh, jazyk mezi, mezi jazyky úřední Evropské unie a španělština posílí své postavení. Tak, teď už ale k, Eurofund, k Eurofundu. Tato agentura má samozřejmě své politické rysy, ale má i také svá specifika jako další agentury, které tady byly zmíněny. Já o tom nechci samozřejmě dopodrobná diskutovat, protože v tuto chvíli eh, nenavrhujeme žádné sloučení těchto agentur, byť si proto necháváme otevřená dvířka. Nelze do budoucna vyloučit, že k, tomu, že k tomu budou podniknuty nějaké studie. Pro tuto chvíli ovšem se zabýváme jinou věcí. Eh, chceme, aby nadace Eurofund byla co možná nejúčinnější, nejracionálnější a co nejvíce využívaná eh, v rámci své působnosti a aby se co nejvíce zdůrazňovala její evropská dimenze. Na to se soustředí také mé pozměňovací eh, návrhy a já tímto chci poděkovat za práci eh, mým dvěma spolupracovníkům, kteří odvedli vynikající práci. Nyní tedy nebudu diskutovat, jak už jsem říkal, o možnosti sloučení agentur, byť eh, o tom můžeme diskutovat kdykoliv později. V tuto chvíli eh, se chci zaměřit čistě na nadaci Eurofund, která má svá specifika, jak jsem říkal a která je více než jen pouhá agentura. Je to způsob, je to agentura stělesňující evropskou spolupráci. Ve své genetické informaci má toto zakódováno, je potřeba to respektovat eh, a maximálně toho využít. Teď tedy oddělím eh, dvě eh, záležitosti velice stručně. Jedna věc je struktura a organizace této agentury či nadace a druhá oblast jsou její výstupy a využití. Pokud jde o strukturu a organizaci, tak eh, zde nemám nejmenších pochyb o tom, že jde že došlo k velkým eh, změnám a tomu, že jsme se do určité míry vzdálili původní tripartitní myšlence. Je potřeba se k ní vrátit a říci, že o tom není žádných pochyb. Agentura musí zůstat tripartitní. Pro agenturu, která má na 100 spolupracovníků a dosahuje vynikajících výsledků, tak to, že tady budeme mít jeden eh, správní výbor, tak to je samozřejmě v pořádku, ale ono se tomu říká management board, eh, tedy správní rada. A v té radě si představte, máte 88 pracovníků. Jistě chápete, že taková rada nemůže fungovat eh, účinně, byť je to velice symbolické a schází se jednou za rok a tak dále. Dobře, ale tato rada má nějakým způsobem rozhodovat. Vezměte si například Mezinárodní organizaci práce, a ta zastupuje e, celou e, planetu, vlastně země ze celé e, planety a v podstatě nemá tolik členů jako správní rada této nadace. My jsme původně mysleli, že by těch zástupců bylo 9, 9 a 9 za každou část té, té tripartitní struktury. Ale pak se k tomu přidal každý zástupce členského státu. Místo toho myslím, že bychom ale spíše měli uvažovat například o rotaci zástupců členských států nebo za, eh, zástupce hm, určité skupiny členských států, cokoliv jiného. Zkrátka je potřeba se znovu zaměřit na současnou strukturu agentury a její organizaci, aby byla agentura nadále funkční. My nechceme, aby to byla agentura jednotlivých členských států, zástupců členských států, aby to byla skutečná evropská agentura, kde dochází k určité rotaci evropských zástupců. Druhá věc. To je velice ožehavá záležitost a týká se také e, organizace. Zda tedy tam mít e, zástupce nebo náměstka ředitele. To je opět politický problém do určité míry. Samozřejmě, že se snadno zruší taková e, funkce. My si přejeme, agentura byla profesionálnější a účinnější, ale když máte agenturu se 100 osobami, tak si myslím, že stačí e, jeden ředitel a že e, hlavně se musíme vyhnout tomu, že tam bude nějaké sdílení moci, Eh, zdvojení řízení, což je velice špatné pro produktivitu, pro účinnost, efektivitu fungování takové mm, eh, agentury. Tomu je třeba se vyhnout. Takže eh, odpovědný musí být ředitel, ředitel musí být volen a je volen výkonným výborem na základě návrhu správní rady a tento ředitel je následně odpovědný. Musí to být tedy funkce, nejvyšší funkce v agentuře, eh, již jsou všichni eh, podřízeni. Ale samozřejmě, že je potřeba, aby existoval nějaký člověk, který by ho dokázal eh, v případě potřeby nahradit. A může existovat tedy takový náměstek, který by byl toho schopen, s tím nemám problém, ale nesmí tam docházet k, skutečně k takovému dvojvládí, kdy tento náměstek ředitele bude pochopitelně samozřejmě také volen eh, výkonným výborem, ale nemůže zasahovat eh, do práce a odpovědnosti eh, samotného ředitele. To, že se tam ponecháme tuto funkci, navíc může mít svou politickou a tripartitní a jinou symboliku, byť nevím tedy, nakolik je to skutečně relevantní, Ono ani tolik eh, neuspoříme, možná kdybychom zrušili toto místo, spíše bychom uspořili, kdybychom proškrtali tu správní radu. Tak, další věc, ke které se chci eh, teď vrátit. Eh, toto byly tedy ty záležitosti týkající se organizace a struktury. Teď se podívejme na výstupy a pak už to uzavřu. Pokud je tedy o výstupy této agentury, tak ty doposávat byly skutečně vynikající, o tom není žádných pochyb. Eh, nicméně, jsou to samozřejmě produkty a výstupy, které musí sloužit evropským institucím. A tak první, co je třeba říci, eh, říci je to, že evropské instituce i Evropský parlament musí práce eh, této agentury maximálně využívat. Za druhé, je třeba po celých těch letech Eh, té prestiže, prestižní práce, je třeba se vyhnout tomu, že agentura bude repetitivně zpracovávat studie k témuž tématu. Naopak je třeba využít schromážděných eh, informací, databází pro zpracovávané politiky. Například teď eh, řešíme otázku minimálního příjmu. Tak od koho si požádat o informace? Samozřejmě, že je potřeba oslovit Eurofound a tím samozřejmě velice efektivně využijeme vložených finančních prostředků. A poslední věc, eh, to je také velice důležité, je, eh, je třeba říci, že Eurofound je nedostatečně využíván v tuto chvíli, skutečně nedostatečně využíván ze strany evropských institucí, komise, parlamentu. Když potřebujeme nějakou studii a všichni spěcháme a chceme honem, eh, honem využít eh, zbývající prostředky z rozpočtu, tak najmeme nějakou externí firmu, když tu máme Eurofound, který by byl schopen velice dobře, možná i lépe, tuto práci odvést. Eh, ta témata mohou být různá, chudoba a tak dále. Vždy tam máme v Eurofundu možnost polehnout se na obrovské znalosti a údaje které tato eh, agentura schromáždila o životních a pracovních podmínkách. Pokud budeme investovat naše prostředky dále do této agentury, tak tím dále posílíme jejich prestiž a navíc velice efektivně využijeme finančních prostředků. Děkuji. Děkuji. Nyní vyhlašuji pauzu do 10.15, eh, kdy budeme pokračovat. Teď máte možnost, pokud si přejete, vyrazit do plenárního sálu na minutu ticha kterou si připomeneme roční výročí loňských útoků v Bruselu. Uvidíme se tedy znovu ve čtvrt na jedenáct a budeme pokračovat v našem programu jednání. Připomínám tedy ve čtvrt na jedenáct. Dobrá, takže je 15 minut po desáté hodině. A my budeme pokračovat stínovými zpravodaji k Eurofoundu. Začnu tím, že udělím slovo Jean Lambert. Takže paní Lambert, prosím, máte slovo jako stínová zpravodajka k Eurofoundu. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že naše skupina určitě bude mít, eh, něk- bude mít určité obavy, pokud jde o restrukturalizaci a související pozměňovací návrhy. Pokud jde o efektivitu menší správní rady, tak eh, samozřejmě to je, to je jedna věc, ale druhá věc je zájem všech členských států, které jsou v ní zastoupeny, což je právě ta přidaná hodnota, která, kterou sebou Eurofound nese. Takže tady se náš názor může lišit od návrhů pana zpravodaje. Už dříve jsem hovořila také o e, efektivitě zdrojů. Myslím, že k tomu se pan zpravodaj také vyjadřuje a tady ho můžeme podpořit. Pak je tady další otázka, a to zastoupení Evropského parlamentu ve správní radě. Zmiňuje to pan zpravodaj. To je debata, která už se vede delší dobu. Zmínila to také parlamentní delegace v rámci dialogu mezi institucemi. Možná by bylo lepší, kdyby parlament jmenoval experty, jako v případě ETF. Nicméně parlament funguje také jako rozpočtová autorita, takže je otázka, jak se může Evropský parlament zapojit do práce agentury, kterou zároveň rozpočtově kontroluje. Takže, jak jsem říkala, jsou určité oblasti, kde bychom mohli pana zpravodaje podpořit, ale pak jsou oblasti, eh, kde úplně nesouhlasíme a kde bude potřeba ještě debaty v rámci setkání stinových zpravodajů. Děkuji. Nyní prosím pana Dominika Marténa. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o Eurofound, tedy Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek, tak tady musím říci, že velice oceňuji optimismus pana zpravodaje Calvet Chambon. Pokud jde o způsob, jak dá na tuto nadaci. Je pravda, že nadace vypracovala určitá, určité kvalitní analýzy a kvalitní studie. Nicméně je trošičku škoda, že pan zpravodaj přirovnává tuto nadaci k eh, mexické armádě, která je velice početná a zároveň tvrdí, že tato agentura není dostatečně využívána, což je poněkud zvláštní. Pan zpravodaj sám říká, že by bylo potřeba tuto agenturu ještě více zakotvit do toho takzvaného evropského federalismu. U těch dvou předchozích agentur, EU, OSHA a u CDFOBu, jsme viděli, bylo zmíněno, že bychom se měli soustředit na nejzranitelnější pracovníky v případě EU OSHA. A v případě CDFOPu zase zaznělo, že bychom měli investovat větší náklady, zejména pokud jde o integraci zahraničních pracovníků. A to se mi zdá trošičku jako diskriminace, protože najednou zapomínáme na evropské pracovníky. A tak si kladu otázku, zda je skutečně nezbytné u těchto agentur ponechat tuto strukturu a přidělit jim takový rozpočet. Zda by nebylo lepší vystavit strukturu novou, která by byla efektivnější, relevantnější a rychlejší. Děkuji. Nyní prosím pan Javi López. Muchas gracias. Děkuji. Já bych chtěl vysvětlit eh, základní kritérium, podle něhož bychom, myslím, měli pracovat eh, v rámci této zprávy. Ještě zareaguji na to, co tady zaznělo. Za prvé, e, přepracování nařízení je velice dobře, to dobrá zpráva, protože tato agentura funguje už od roku 75, takže je, myslím, na čase, abychom zaktualizovali toto nařízení, abychom přepracovali strukturu samotné nadace, zlepšili její práci, některé její funkce pozměnili, uspůsobili, vyhnuli se případnému překryvu a zdvojování práce. Ale jinak bych chtěla říct, že naše skupina si velice cení práce, kterou odvádí Eurofound a obecně její struktura nám připadá rozumná. Vhod, možná bychom mohli hovořit o některých úpravách, drobnějších změnách, ale obecně si myslíme, že tato agentura velice dobře přispívá k ekonomicko-sociálním diskuzím, které v EU vedeme a v každém případě vnímáme ten přeskum pozitivně, ale není možné ho zneužít jako eh, určitou zástěrku pro eh, seškrtání role či struktury a velikosti této nadace. My jsme předložili své pozměňovací návrhy, kde zvláště pozitivně oceňujeme zavedení role Evropského parlamentu, posílení role agentury vůči eh, komisi a dalším institucím, to znamená lépe a více využívá tuto agenturu. V tom souhlasíme se spravodajem, přejeme si, aby ehm, všechny evropské instituce více využívaly Eurofound, více než doposavat, abychom případně rozšířili úkoly této agentury také na pilotní projekty, přípravné akce a případně vyřešili otázku náměstka ředitele. To vše nám přijde velice dobré a pozitivní. Teď bych se vyjádřil k některým otázkám, které eh, úplně mm, nesouhlasí s náhledem našeho zpravodaje. Jedná se o způsob, jakým by měla být eh, řízena tato agentura, to znamená podoba správní rady nadace. To, že bychom snížili počet zástupců za členské státy, to tady zaznělo jako návrh, tak eh, zcela jistě to připadá eh, daňovým poplatníkům eh, zajímavé, ale myslím, že to nepřispěje k reálnému snížení nákladů, ale spíše nastane to, že se přeruší ty komunikační kanály, které tady fungují mezi nadací a členskými státy. Pokud si přejeme, abychom Eurofound více využívali, tak tím, že přerušíme tu stávající vazbu mezi touto organizací a členskými státy, kdy jednou ročně mají všichni tyto lidé možnost se sejít a společně diskutovat, tak si myslím, že nakonec eh, situace agentury zhoršíme, její dopad bude ještě omezenější a úspory na nákladech nebudou nijak zásadní. Z tohoto důvodu eh, jsme proto, abychom pokračovali v podobném složení správní rady, a především zachovali tripartitní podobu této správní rady. To je skutečně naprosto nezbytné i v případě, že bychom uvažovali o nějakých fúzích těchto agentur do budoucna. Byť vím, že teď to není na stole, je to ovšem určitá možnost, eh, které bychom se ovšem do budoucna rádi vyhnuli. Každopádně ta tripartitní povaha musí být zachována. A ještě pokud jde o roli eh, a politickou vizi agentury, ve snaze Europej, o europeizaci eh, sociální politiky. Myslím, že to není úkol této agentury, musí to být případně úkol mm, náš. A ještě bych zmínil, že Já jsem navštívil v Dublinu Eurofound, eh, přímo jsem se seznámil s prací této eh, agentury a Možná kolega z Národní fronty eh, tam nebyl a nemůže tedy plně docenit práci, kterou tato nadace odvádí. Děkuji. Pan Becker, který vystoupí místo paní Šojdrové. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, zpráva, zpráva naší stínové zpravodajkyně je následující. Vítáme návrh Evropské komise i zprávu, pokud jde o eh, Eurofound. Dle nás eh, má smysl zaujmout harmonizovaný přístup ke všem třem agenturám EU, OSH a Eurofound a CDFOB, které mají stejnou strukturu a stejné pracovní postupy. Děkujeme tedy zpravodajům za tento návrh. Mám tři připomínky. Za prvé, návrh komise chce stanovit správní radu jako jmenovací orgán. Eh, my se domníváme, že toto by měl být úkol výkonného ředitele, který je politicky zodpovědný. Dále, pokud jde o náměstka ředitele, domníváme se, že je lepší zrušit tento post tak, aby to bylo sladěno s ostatními agenturami. Pokud jde o možnou fúzi, je možné si představit eh, změny na ve správní struktuře. A za třetí, domnívám se, že není vhodné eh, spustit fúzi mezi těmito třemi agenturami, zejména pokud jde o CDFOB, který se přece jen zaměřuje na něco jiného, a to odborné vzdělání a přípravu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní požádám pana Raimunda Mase, který je Eh, zástupcem ředitele oddělení v Evropské komisi. Děkuji, paní předsedkyně, jen velice stručně, protože jsem si vědom toho, že nás trošku tlačí čas. Já bych měl pár celkových, eh, pár obecných komentářů ke všem třem zprávám. My jsme před několika týdny udělali prezentaci v tomto výboru. Komise tehdy představila tento balíček s tím, že se samozřejmě snažíme tento návrh eh, harmonizovat se společným přístupem k těmto třem agenturám. zejména pokud jde o jejich zakládající nařízení. Velice si ceníme úsilí, které vyvinul tento výbor s tím, že se pokusil sladit ty zprávy eh, o fungování těchto tří agentur v rám s tím společným prohlášením, na kterém se Evropský parlament také podílel v roce 2012. Samozřejmě v některých věcech se naše stanoviska liší, liší se také mezi jednotlivými zpravodaji. My bychom chtěli výbor vyzvat k tomu, aby se na tyto otázky zaměřil, zejména pokud jde o návrh, který zazněl, pokud jde o správní radu Eurofoundu a jeho velikost. Pokud jde o to, že by se měl správní rady účastnit také zástupce Evropského parlamentu, A e, my v tom návrhu, kde se hovoří o výkonné radě, v případech, kdy je to relevantní, předjímáme takovéto zapojení Evropského parlamentu. Ale byli bychom rádi, kdybyste, kdyby zejména v případě Eurofoundu to bylo odůvodněné. Rovněž mám ještě poznámku, pokud jde o funkci náměstka eh, ředitele, tak jak to ve své prezentaci zmínili zástupci komise již dříve. Vzhledem eh, k situaci, eh, která vládne v agenturách, tak je jen velice málo agentur, které mají tento post náměstka ředitele. A zejména v případě Eurofoundu tuto situaci analyzujeme a z hlediska nákladové efektivity se domníváme, že není nutné tento post zachovat. Pak tady zazněla ještě jedna věc, která, by, která se zmínila v souvislosti s EU, eh, e OSHA a s CDFOPem. Eh, byla to spojitost eh, se překladatelskými službami a jak jistě víte, tak překladatelské středisko eh, má za úkol asistovat eh, orgánům a agenturám EU a zajišťovat pro ně překlady. A my z tohoto důvodu uvítáme, když eh, bude, bude zohledněna potřeba kvalitních eh, překladů pro tyto agentury. Eh, s tím, že eh, ta externalizace je vhodná zejména z hlediska nákladové efektivity. Pokud jde o návrh k Eurofoundu a předběžnou konzultaci institucí EU, v případě, že tyto instituce pracují na tématu, který souvisí s polem působnosti Eurofoundu. Také samozřejmě toto je nutné, nicméně nemůžeme souhlasit s tím, že by Eurofound nebyl dostatečně využíván. Jen v loni jsme konzultovali minimálně 300 návrhů, které spadají do působnosti Eurofoundu. To znamená, že docházelo k velmi čile komunikaci mezi komisí a Eurofoundem a Eurofound se zapojil do přípravných prací komise. Nicméně nemůžeme souhlasit s tímto formálním a nezbytným požadavkem na povinnou konzultaci s tím souhlasit nemůžeme. Pokud je o EU OSHA, tam bychom byli rádi, kdyby byla zachována ta stávající situace, kdy členové řídící rady jsou jmenovány poradním výborem EU OSHA, tak jak je to v pozměňovacím návrhu 621. Takže tento pozměňovací návrh vítáme. Rovněž se domníváme, že by bylo dobré mít nějaký přímější vztah eh, mezi poradními výbory a správní radou této agentury. A teď ještě předám slovo kolegy, kolegyni, která mě doplní. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych eh, chtěla zdůraznit, že vítáme návrhy zpravodajů držet se tří právních základů pro návrh CDFOPu. což je velice důležitý bod. My bychom tady měli ještě jeden návrh, který souvisí s pozměňovacím návrhem číslo 5 s definicí mandátů. Tady si komise přeje zdůraznit skutečně celoevropský rozměr této agentury, tak jak někteří europoslanci e, zmínili v té dnešní debatě. jinak hrozí riziko, že tady bude celá řada evropských a národních institucí, kterým bude muset eh, CEDEFu po, po, poskytovat svou podporu a nebude se tak moci soustředit na svůj úkol eh, poskytovat eh, vstupy pro polit, evropskou politiku v oblasti odborného vzdělání a přípravy. Eh, agentura by pak eh, neměla dostatek kapacit, aby mohla uspokojovat žádosti, které by eh, přicházely od jednotlivých národních orgánů a sociálních partnerů. My bychom proto byli rádi, kdybychom, kdyby ten mandát agentury jasně stanovil, že se jedná o agenturu, která má celoevropský rozměr a, která, a jejímž úkolem je prohlubovat eh, činnost v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jak je to zakotveno ve smlouvě. Děkuji. Chci ještě upozornit, že eh, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 30. března ve 12 hodin. Eh, posouzení pozměňovacích návrhů se odhraje 25. května a Eh, zprávu přijmeme na výboru na zasedání 21. a 22. června. Nyní tedy můžeme pokračovat bodem 10, protože jsme se rozhodli nejprve se zabývat bodem 10. A proto bych ráda předala slovo panu Brandu Benifej, který je zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes mám příležitost prezentovat své stanovisko k jednotné asilové politice, tak jak ji navrhuje Evropská komise, kde je cílem modernizovat současná asilová pravidla. Jde o to, abychom dokázali ustavit azylovou politiku, která bude vycházet z principu solidarity mezi členskými státy. Je potřeba provést harmonizaci na evropské úrovni, je potřeba harmonizovat pravidla pro uznávání postavení uprchlíka. Je rovněž třeba eh, sladit úroveň uznávání mezi jednotlivými členskými státy a je potřeba sladit také uh, Eh, práva, kterých, eh, které jsou přiznávána uprchlíkům a ty se v jednotlivých členských státech liší. Je potřeba skutečně přijít s jednotnou politi- evropskou politikou, je potřeba přeměnit směrnici ve skutečné nařízení a v tomto ohledu návrh komise podle nás jde správným směrem mm, samozřejmě bude záviset na tom, jak kvalitní bude text, který se nám podaří dojednat s radou. Pan zpravodaj výboru Libe, Fajon, eh, již pracuje na, svém, na své zprávě a náš výbor se ve stanovisku snaží odvést zase svůj kus práce. Ten návrh, který dnes eh, představuji, samozřejmě eh, respektuje působnost výboru pro zaměstnanost a snaží se tedy zaměřit na otázky přístupu na pracovní trh. Tento, vý, tento výbor se již v loni zabýval podobným tématem a tady hovořím o zprávě z vlastní iniciativy, již jsem byl zpravodajem. Náš výbor zde má skutečně zásadní roli a měl by bdít nad tím, aby se podařilo posílit přístup na pracovní trh. Pokud jde o podmínky pobytu, osob, které požívají eh, statutu uprchlíka a osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, tak eh, tady jsou ta administrativní pravidla často velice složitá. Eh, Lhuty jsou často velice krátké, což má negativní dopad na osoby, které hledají práci. Přičemž se velice často jedná o lidi, kteří by jinak měli dobré vyhlídky na začlenění. Rovněž některé členské státy vyžadují u těchto osob povinnou účast na nejrůznějších nástrojích pro lepší integraci, například na jazykových kurzích a podobně. A na, té, na této oblasti je potřeba dále zapracovat. Já jsem vycházel z toho, že jsem schopen tento návrh podpořit. Nicméně je potřeba zavést určité změny. Tyto eh, doplňkové nástroje musí být bezplatné, musí být přístupné a musí také zajišťovat určitou úroveň ochrany je potřeba, aby neúčast osoby na těchto kurzích a nástrojích eh, vedla k přeskumu statutu uprchlíka nebo osoby, která má nárok na doplňující ochranu. Také chci zdůraznit eh, nutnost rovného zacházení zejména v otázce pracovních podmínek. Chci také poděkovat všem kolegům a kolegyním za jejich poznámku a za, za poznámky a za to, jak přispěli k mé práci. Děkuji, nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Děkuji, paní předsedkyně. Je jasné, že Evropská komise se snaží o spravedlivější a humánnější asilový systém a o lépe řízenou migrační politiku, což je rozhodně něco, po co se můžeme bez problému podepsat. Pak je tady samozřejmě celá řada konkrétních návrhů, které komise předložila, jako například právě nařízení pro osoby e, požívající mezinárodní ochrany. Já se domnívám, že stanovisko je velice kvalitní, ale měl bych k němu přece jen několik komentářů. K tomu návrhu domnívám se, že eh, volba nařízení několik směrnice je dobrou volbou, ale je potřeba, jak pan eh, navrhovatel eh, zdůrazňuje, zajistit lepší harmonizaci mezi členskými státy pokud se podíváme na návrh komise a na návrh stanoviska pana navrhovatele, tak eh, se domnívám, že je tady celá řada prvků, které nám umožní eh, pokračovat v té práci velice pozitivním a konstruktivním způsobem. Já se domnívám, že samozřejmě náš výbor se, by se měl soustředit na otázky, které jsou nám vlastní, to znamená na sociální otázky a na otázky zaměstnanosti, zatímco kolegové z výboru LIBE eh, se logicky budou soustředit na jiné oblasti. To znamená, řídíme si tady článkem 38. Já bych chtěl upozornit na článek 32 na uznávání kvalifikací a uznávání dovedností. což je eh, pro osoby požívající mezinárodní ochrany velice důležité, protože to může sehrát velice negativní roli a může to eh, demotivovat osobu, která se chce začlenit a která chce vstoupit na pracovní trh. A nebezpečí, které tady hrozí, je, že pokud eh, nepřijdeme s nějakými efektivními nástroji, tak vlastně budeme vytvářet dlouhodobé nezaměstnané. A z tohoto hlediska je profesní začlenění skutečně tím zásadním pilířem v této oblasti. A já jsem velice ocenil spolupráci s panem navrhovatelem, protože se nám podařilo dosáhnout dohody a velice širokého kompromisu. Děkuji. Nyní prosím paní Kuneva. Děkuji, paní předsedkyně. V Evropě nyní nastává zásadní moment, pokud jde o změnu legislativního rámce v oblasti azylu. Nemělo by jít o pouhou další reformu. Neměli bychom mít skutečně odvahu postavit se realitě, se kterou se setkáváme poslední dva roky. A tato realita to nejsou pouhá statistická čísla. Jedná se o osoby, které v souladu s našimi pravidly sem přišli, pořídili, podřídili se naší legislativě a teď budou čekat, eh, jaká budoucnost je čeká. Tito žadatelé o azyl jsou lidskými bytostmi a takto bychom je měli také vnímat. Pan navrhovatel se rozhodl vydat tímto směrem a my s ním můžeme zcela souhlasit. Domníváme se ale, že bychom měli dojít ještě dál, ještě dál. A měli bychom zdůraznit například eh, zblížení eh, s civilizací a kulturou v té cílové zemi. Teprve potom totiž můžeme hovořit o, zač- o skutečném začlenění. Rovněž je třeba zdůrazňovat také situaci mladých lidí, kteří se v té chvíli nacházejí v, e, v momentě, který ovlivní celý jejich život. Z tohoto důvodu bychom chtěli ocenit také nejrůznější aktéry, kteří se do začlenění těchto lidí zapojují. A domníváme se, že tato podpora by měla mít ve všech členských státech stejnou úroveň. Migranti by neměli přijít o svá práva například z důvodu finančních problémů, kterým čelí jejich cílová země. Například uprchlíci byli mezi členskými státy rozděleni způsobem, eh, který se, o kterém se nedomníváme, že by byl spravedlivý a solidární. Každopádně chci panu zpravodaji poděkovat za skvělou spolupráci. Děkuji nyní, prosím, paní Lambert. Děkuji paní, eh, paní předsedkyně, děkuji také panu navrhovateli. Naše skupina politická není úplně spokojená s tím, že jsme se od směrnice e, přesunuli k formě nařízení. Ale líbí se nám, že se skutečně soustředíme na pozměňovací návrhy, které jsou relevantní pro tento výbor. Domnívám se, že pan navrhovatel e, se se svým úkolem vypořádal velice dobře, zejména pokud jde o sekundární pohyby a o to, že tyto pohyby by neměly být zakotveny v legislativním textu. Pokud jde o povolení k pobytu a délku, na kterou se toto povolení uděluje, tak to je samozřejmě velice klíčová otázka. Samozřejmě to představuje také určitou pracovní zátěž pro členské státy. A zároveň ty návrhy komise často snižují úroveň ochrany pro jednotlivce. a e, zároveň pokud jde o ty e, doplňující nástroje, o to, že vlastně žijete v nejistotě, zda vám nebude odebráno to povolení k pobytu, pokud se například nezapojíte do některých nástrojů, tak to je samozřejmě život v neustále nejistotě. Domníváme se, že tady existuje také e, jistá demotivace pro zaměstnavatele, A v minulosti se ukázalo, že vlastně zaměstnavatelé nemají chuť přijmout pracovníky, o kterých eh, s jistotou nevědí, zda budou eh, oficiálně v zemi pobývat ještě za několik týdnů nebo měsíců. To znamená, tady je skutečně potřeba posílit eh, bezpečnost, v, pokud jde o udělení povolení k pobytu. protože osoby by měly požívat stejné ochrany bez ohledu na to, v jakém se nacházejí státě. Pokud jde o ty doplňkové nástroje k integraci, tak jak řekl pan zpravodaj, také my souhlasíme s tím, že by měly být bezplatné, měly by být dostupné, měly by být také. V tom případě teprve mohou být povinné a ve chvíli, kdyby měly vliv na povolení k pobytu, tak pak bychom to nemohli podpořit. Nepodporujeme přímý vztah mezi povinnými integračními opatřeními a povolením k pobytu. Domníváme se, že osoby by neměly být penalizováni. A rovněž se domníváme, že pokud tedy budou některé integrační nástroje povinné, pak si musíme uvědomit to, že některé osoby v důsledku traumat, které zažili, jako osoby požívající mezinárodní ochrany, tak v případě těchto osob je prostě nereálné předpokládat, že tito lidé se budou chtít zapojit do integračních opatření. To je důležité mít na paměti. Nicméně se domníváme, že se jedná o velice dobrý základ. Pak je tady například ta otázka e, uznávání kvalifikací. Domnívám se, že na toto bychom se měli soustředit například také v programu v agendě pro dovednosti, e, kde by bylo potřeba také tento aspekt zdůraznit. jak říkám, domnívám se, že toto stanovisko je velice dobrým základem pro naše další práci. Děkuji. Děkuji vám. Nevidím zástupkyni EFDD a to znamená, že slovo dostane paní Bizzotto. Prosím. Eh, pan Marten ji zastoupí. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že azylový režim bychom měli modernizovat. O tom jsme se přesvědčili za poslední roky. Domníváme se, že tento systém není přizpůsoben takovým masám žadatelů o azyl, kteří přicházejí zvenku. Není, nebylo pro mě žádným, jistě pro vás nebude žádným překvapením, když řeknu, že s panem Benifej nemůžeme na jeho stanovisku souhlasit. Podle nás je, pane navrhovateli, jasné, že tato modernizace by rozhodně neměla jít cestou nucené uniformizace přijímacích podmínek a národních regulačních rámců. A jistě znáte náš názor. Rozhodně se domníváme, že bychom neměli jít cestou zapojení na pracovní trh. Rozhodně bychom neměli jít cestou pozitivní diskriminace, která bude k újmě evropských občanů, kteří také hledají práci vzhledem k úrovni nezaměstnanosti v Evropě. Nicméně můžeme souhlasit s tím, co komise navrhuje, pokud jde o negativní pobídky a demotivaci, která eh, zabrání sekundárním pohybům. To je jediné, co v zásadě můžeme podpořit. Děkuji vám. Děkuji. Takže harmonogram bude takovýto. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů 28.3. v pravé poledne. Eh, projednání, pardon, hlasování ve výboru EMPL 2. nebo 3. května a hlasování ve výboru LIBE 29. května. S tím se dostáváme k bodu číslo 8 na pořadu jednání. Podmínky pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání. A to znamená, že slovo dostane paní Lambert jakožto navrhovatelka stanoviska, aby si vzala slovo. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Ráda bych všem připomněla, že ta modrá karta, jak jste řekla, je o tom, že jde o práva vysoce kvalifikovaných příslušníků třetích států. Tento návrh komise má za cíl ten aktuální návrh, který je volitelný pro členské státy, předělat na takový, kdy z toho to bude ten jediný způsob vstoupení na území EU pro příslušníky třetích států, kteří pracují na této úrovni. E, v částech tohoto návrhu máme sdílené kompetence s výborem LIBE. Výbor LIBE je přitom tedy příslušný výbor k tomuto návrhu. V tomto kontextu proběhla jedna schůzka našich vlastních stínových zpravodajů a zrovna včera pak schůzka stínových zpravodajů i z obou našich výborů, kde e, Spravodaj z Libe představil kompromisy v určitých oblastech, na které se pak zaměříme v rámci schůzek stínových zpravodajů u nás a v rámci celkové diskuse s výborem Libe. Myslím si, že se asi objeví určité otázky k tomu, co bude s hlasovací listinou, ale naštěstí to není problém celého výboru. Spravodaj z Libe se snažil představit kompromisy, celá řada z nich se týká článku 2, ohledně definicí těchto eh, vysoce kvalifikovaných dovedností a vysoce kvalifikovaného zaměstnání. Pak šlo také o článek 5, tedy ty platové Prahy, které jsem zmiňovala eh, už ve své předchozí zprávě o, o tomto stanovisku, tedy zda ty Prahy necháme tak, jak jsou a ty navržené výjimky tedy ty výjimky pro specifická povolání a pro eh, osoby, které získaly kvalifikaci nedávno. A pak také eh, k článku 14, co se týče dočasné nezaměstnanosti a zda a jakou to bude hrát roli při odnímání modré karty. A pak zde jsou ještě jiné otázky, tedy o odejmutí modré karty a neobnovení modré karty v článku 7. Spravodaj z Libe navrhuje restrukturalizaci návrhu komise, což by vlastně znamenalo združení těch prvků z článků 7 a 14, tedy co se týká toho odejmutí a neobnovení modré karty. Takže to je něco, na co se budeme muset zaměřit. No, eh, takže k tomu budeme konzultováni. Pak eh, jsou tady některé oblasti, kde máme výlučnou kompetenci my, to jsme zatím nediskutovali. Jedna z těch oblastí se týká článku 13 bod 2 eh, k bodu odvodnění 31, co se týká přístupu k samostatně výdělečné činnosti. Eh, naše pozice je přistupovat k té samostatné výdělečné činnosti jakožto doplňku k té práci, ke které má ta osoba Eh, smlouvu a na základě čehož se tady vydává to povolení. Měli by mít stejný přístup jako státní příslušníci našich států. To jsou pozměňovací návrhy 97 a 98, ale pak je tady ještě jeden pozměňovací návrh, který toto ustanovení chce úplně smazat, úplně škrtnout, takže k tomu bude potřeba zaujmout nějaké stanovisko. Pak je to článek 15, to je substantivní článek o právech, která souvisejí s tou modrou kartou. Myslím si, že zde panuje všeobecná schoda, že jde o jaksi rovné zacházení, stejně tak, jako bychom zacházeli s našimi státními příslušníky. A pak zde jsou části A až C tohoto článku, které toto řeší detailně, ale pak zde jsou pozměňovací návrhy ještě k části D, co se týká uznávání kvalifikací a dovedností, Zejména je zde jeden pozměňovací návrh, který se zabývá tím neformálním uznáváním dovedností, což je vlastně něco, o čem jsme právě mluvili. No a pak je zde ještě jeden pozměňovací návrh, který se snaží určitou část tohoto ustanovení smazat, takže i na to se budeme muset zaměřit. Myslím si, že asi jedna z kontroverznějších oblastí zde se týká těch možností eh, co do přístupu k veřejným službám eh, eh, ve věci ubytování. Je zde pozměňovací návrh, který by tuto možnost chtěl škrtnout a pak zde jsou další pozměňovací návrhy v druhé části tohoto článku, které jasně říkají, že to, to veřejné, ty veřejné ubytovací kapacity by neměly být vyloučeny. Takže to je volba, kterou budeme muset dříve nebo později učinit. A poté zde je ještě taková otázečka k tomu, zda ano či ne by členské státy měly mít možnost vylučovat lidi z přístupu ke grantům, eh, dalšímu odbornému školení a tak dále. Podle mě by to mělo být možné, pokud ty granty a tak dále nejsou relevantní vůči té oblasti zaměstnání, na základě které má ta daná osoba modrou kartu. Takže pak zde máme ještě další pozměňovací návrhy, které se týkají požadavků e, znalosti jazyků a otázek explicitní ochrany podle antidiskriminačních zákonů. To už samozřejmě platí, ale někteří lidé mají dojem, že to je potřeba ještě trošku posílit, trošku to vyjasnit, protože víme, že v minulosti někteří lidé nebyli ochotní do EU přijet, protože byli nepřesvědčeni ehm, ohledně našeho nediskriminačního přístupu. Takže já si myslím, že ten prostor pro kompromisy je poněkud omezený vzhledem k tomu, že, eh, jak se zdá, se naše názory výrazně odlišují, ne, nejsou pouze niancované v některých věcech, ale uvidíme, zda se nám podaří kompromisy sestavit, pak je předložíme. No a nakonec, eh, co se týká tedy té diskuse o rozsahu eh, tohoto návrhu, je zde pár pozměňovacích návrhů, které se týkají přístupu uprchlíků k tomuto programu, což je spíše kompetence Libe než naše, ale jsem si jistá, že Eh, to vyřeší předsednictvo, tyto pozměňovací návrhy. No a teď už se těším na názory ostatních kolegů, kteří nám jistě řeknou, co a jak s tím teď budeme dělat. Děkuji. Děkuji. Eh, slovo dostane pan Roland, který zastupuje paní Šojdrovou. Prosím. Merci donc, madame Sauveur. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, paní Šojdrová se omlouvá dnes nemohla dorazit. Otázka modré karty je téma, které je skutečně velice důležité, protože ten současný systém nefunguje dobře a z tohoto důvodu je potřeba předložit nový návrh, kterým se nyní zabýváme. Paní Šojdrová chce poděkovat panu zpravodajovi za veškeré návrhy a také za jeho velice otevřený přístup a spolupráci s námi. Skupina chce zdůraznit několik eh, věcí. Za prvé, pokud jde o, eh, o platové limity, tak eh, je potřeba, abychom respektovali průměrné platy v jednotlivých státech. Neměli bychom snižovat standardy. Pokud jde o kvalifikaci, stále by se mělo jednat uznávání univerzitních diplomů podle jednotlivých členských států. Modrá karta by měla být udělována také na základě profesních zkušeností. Pokud je o dočasnou nezaměstnanost, tak, tak tady jsme ochotni k diskuzi, nicméně jsme ochotní souhlasit se prodloužení na 6 měsíců, pokud nicméně ty dané osoby budou mít eh, finanční zdroje k tomu, aby mohly pobývat na území toho daného členského státu. Paní Švejdrová je přesvědčena, že dokážeme dojít ke společné hodnotě, eh, která bude přínos, ke společné dohodě, která bude přínosná pro všechny dotčené osoby. Děkuji, slovo má pan Benifej. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Chci poděkovat paní zpravodajce, paní navrhovatelce Jean Lambert za příspěvek eh, k tomuto velice složitému úkolu. Jedná se o velice technické téma a je to také takový zdroj sporů s výborem LIBE, jsou zde totiž sdílené pravomoci co do naší metodiky a objevují se zde také odlišné názory na to téma jako takové, takže je velice obtížné najít nějakou styčnou plochu. Každopádně děkuji paní navratelce za velice kooperativní přístup, což, myslím, vidíme i v pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Pokud takto konstruktivně budeme pokračovat, jistě se nám dialog vydaří. Včera proběhla schůzka stínových zpravodajů z obou výborů, Libe a Empl, a to si myslím, že bude mít velký vliv na náš další postup. Myslím si, že představa práce na společných kompromisních pozměňovacích návrzích tady obou výborů, že to je dobrý návrh, eh, který přednesl Claude Moraes, zpravodaj ve výboru Libe ale je potřeba lépe kvalifikovat jednotlivé fáze této práce. Například náš výbor hlasuje před výborem Libe a je proto důležité zajistit, aby naše práce nebyla jaksi znegována tím, že pak výbor Libe ještě něco změní. Bylo by, myslím, rozumné, abychom měli trošku více času, abychom si mohli lépe definovat metodiku, kterou používáme v jednotlivých částech tohoto textu se zaměřením na konkrétní části směrnice. Začali jsme již například hovořit o těch platových mzdových prazích a zda mají nebo nemají být volitelné. Hovoříme také o um, různém zřeknutí se těchto prahů pro konkrétní sektory. K tomu má naše frakce e, výrazné výhrady. A myslím si, že právě to budou klíčové body naší práce. E, stejně tak jako otázka mandátu pro vyjednavače. A u jiných otázek se názory eh, frakcí liší. Například úroveň dovedností, která se má uznávat, nebo trvání zkušeností v oblasti odborné praxe. Myslím si, že u všech těchto témat bude zapotřebí další konstruktivní postup, abychom vytvořili solidní kompromisy. Děkuji. Děkuji. Za ECR tu nikdo není, za Alde tu nikdo není. Za GUE tu Patrik Lejarik není. Za EFDD tu nikdo není. A to znamená, že slovo dostane paní Mela. Děkuji, paní předsedkyně. Nezlobte se, ale někdo tady ruší. Můžete s tím laskavě přestat? Děkuji. Paní Milan. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Toto téma je samozřejmě velice důležité, protože se jedná o jinou formu imigrace a je to imigrace osob s vysokou kvalifikací. zapisuje se to do tradice eh, migrace umělců, intelektuálů, kteří mohou poskytnout své dovednosti a zkušenosti jinému státu, než je stát jejich původu. naše politická skupina se domnívá, že se tady jedná o skutečný základ mezinárodní spolupráce. Zároveň je nutné, abychom tyto osoby dokázali přijmout v co nejlepších podmínkách a v tomto ohledu je potřeba projednat návrhy, které jsou na stole. Měli bychom nicméně vědět, Měli bychom jasně stanovit, jaké jsou požadované diplomy a dovednosti, které jsou nutné pro udělení této modré karty. Pojem diplomů, uznávaného diplomu, diplomu, který je uznáván jak původní zemí, tak cílovou zemí, tyto definice jsou často velice matoucí. Například ve Francii existuje něco jako validace získaných zkušeností, což je něco, co je mnohem méně formální. Nicméně tento přístup eh, nemusíme, nemůžeme přijmout, protože členský stát by měl být nezávislý ve stanovení požadovaných kvalifikací a zároveň je potřeba, aby tyto osoby dokázaly kladně přijmout také zaměstnavatele. Pokud jde o platové limity, tak tady jsme si samozřejmě vědomi toho, že výboru Libe se to také moc nelíbí. Podle nás je to prostě nepředstavitelné, protože závisí na sociálních partnerech a na členských státech, aby v rámci svého dialogu si stanovili platové, platové podmínky. A zároveň tady záleží na vyjednávání se zaměstnavateli. Také zaměstnavatelé by měli být nezávislí při stanovování platových podmínek v závislosti na poskytovaných službách. Pokud jde o další věci, jako například o přípustnou lhůtu pro nezaměstnanost, tak to jsou samozřejmě jen podružné věci s výjimkou eh, toho eh, období, kdy je možný pobyt a tento, toto období by podle nás mělo být zkráceno. Děkuji vám za pozornost, paní předsedkyně. Thank you. Děkuji vám. Takže přijetí ve výboru EMPL bude 25. dubna, hlasování v příslušném výboru 3. května a přijetí na plénu zatím nemáme nikam přiřazeno. Dostáváme se k bodu 9 na pořadu jednání, což souvisí s tím vším ostatním, přičemž eh, titul je Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, přepracované znění. Slovo má navrhovatel Brando Benifej. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. A chtěl bych poděkovat také různým stínovým zpravodajům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Eh, bez ohledu na restriktivní eh, časový rámec, a o tom ještě budeme mluvit, bych chtěl předložit kompromisní návrhy. Máme navrženou schůzku na 29. března a potom schůzku ve Štrasburku 5. dubna. Ty návrhy předložím tehdy. Vím, že zatím všechno stíháme, ale protože se budu účastnit eh, schůzí v Itálii k 60 eh, letému výročí římských smluv, tak budu muset odejít před koncem schůzky stínových zpravodů, takže mi konec té debaty uteče. A proto se dopředu dnes omlouvám. Jak jistě víte, tato směrnice má být přepracována. A proto budeme kontrolovat, jaké pozměňovací návrhy budou přípustné. To udělá sekretariát. V rámci prezentace této zprávy jsem se snažil přidržet tohoto přístupu, zejména jsem se zaměřil na otázku práv nezletilých. Myslím si, že aktuální situace je nepřijatelná. K tomu předložím celou řadu, řadu pozměňovacích návrhů a v mnoha případech jsou mé návrhy velice podobné jako návrhy kolegu. Podle mého názoru musíme vyslat velice jasný politický signál v této věci. Je potřeba skoncovat se zatýkáním a zavíráním do vězení nezletilých osob. Jako obvykle Přeskoumám jednotlivé představené pozměňovací návrhy s ostatními eh, stínovými zpravodaji. Zatím se soustředím na tři body. Postup navržený komisí pro zabránění těch sekundárních pohybů, co se týká Prahu pro přístup na trh práce pro žadatele o azyl a možnost usnadnění přístupu eh, na základě požada- oprávněných požadavků nebo blokování ehm, žádostí, když te, ten požadavek není opodstatnění. Komise má záměr eh, od jaksi odrazovat migranty v tom, aby se pak eh, přesouvali do sekundárních zemí. Vítám, že mnozí kolegové žádají škrtnutí článku 17a vzhledem k nedávným podmínkám aplikovaným na eh, žadatele o azyl, v člen, kteří jsou v členských státech jiných, než kde by měli být. Podle dublinských pravidel je toto opatření, které je naprosto disproporciální a jde proti našim principům. Nejde pouze o administrativní otázku, Eh, která by fungovala v rámci té architektury asilové politiky EU. Je to opatření, které má velký dopad na trh práce a makroekonomické podmínky. Takže to bude mít zejména dopad na eh, okrajové státy. Otázka přístupu k zaměstnanosti pro eh, žadatele o azyl je něco trošku jiného. Ta minimální šestiměsíční lhůta aplikovaná na členské státy je, myslím, dobrý návrh od komise, ale technicky, eh, technicky vzato je to proveditelné eh, i v jednání s radou. Eh, jiní kolegové navrhli okamžitý přístup, abychom zlepšili možnosti integrace. Já jsem principiálně pro tento postup, ale musíme zkontrolovat, zda to bude praktické i z politicko-technického hlediska. Celá řada členských států už ve svých národních pravidlech má různé přístupové Prahy v době trvání kratší než 6 měsíců. Například v Itálii jsou to dva měsíce. Takže to budeme muset probrat velice, velice detailně, ale eh, mě uspokojuje, že komise svou pozici formulovala velice jasně, což je v souladu s eh, návrhy v mé zprávě o integraci uprchlíků. Co se týká oprávněnosti žádostí nebo jejich neoprávněnosti, nepodloženosti, já si myslím, že bychom měli opatření vnímaná jako pozitivní diskriminace jasně označovat, aby se urychlily procedury, aby se tito lidé, kteří mají potřebné kvalifikace, dostali na trh co nejrychleji a mohli se stát co nejrychleji soběstačnými. Cokoliv ostatního by byla podle mě negativní diskriminace. Blokování přístupu na trh práce, eh, zejména v případě nepodložených žádostí by se mohlo dokonce jednat o porušení mezinárodního práva, mohlo by se jednat o krok zpět v oblasti práv eh, žadatelů o azyl v Evropě. Naším úkolem je ta práva podporovat, ne je omezovat. Chceme-li rozlišovat mezi jednotlivými kategoriemi migrantů, humanitární migranti, hospodářští migranti, kteří se také objevují mezi lidmi, kteří, mezi osobami, které přicházejí na eh, evropské teritorium. To je další otázka, kterou musíme řešit a já se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji. Jsem si jist, že všichni přispějeme k dobrým kompromisům. Děkuji vám. Teď dostane slovo eh, paní Klun. Prosím. Dobrý den, děkuji vám. Chci poděkovat eh, panu navrhovateli za jeho vystoupení, eh, které popsalo další kroky a těším se na kompromisy. Máme 144 pozměňovacích návrhů, že doufejme, že eh, alespoň nějaké společné názory se objeví. Účelem tohoto stanoviska je zaměřit se na harmonizaci přijímacích standardů v otázce mezinárodní ochrany ve všech členských státech. Eh, jde to o to, abychom zabraňovali takzvanému asylum shoppingu, to znamená, že si azylanti vybírají stav, kde mají nejvýhodnější pod, eh, podmínky. Přístupy k tomuto se různí. Eh, v podstatě chceme zabránit tomu, aby, se, aby některé členské státy byly přehlceny přišedšími uprchlíky. Je potřeba harmonizovat přístup, čímž toho můžeme dosáhnout. Pro mne je priorita eh, pro zajištění spravedlnosti, férovosti asilových systémů je to, aby azylanti, ti, kteří hledají mezinárodní ochranu, měli řádné zacházení. A ať už přijedou do EU kamkoliv, zejména vzhledem k tomu, že ve svých domovských státech nebo na své cestě zažili lekteří z nich traumata, tak tomu předkládám pozměňovací návrhy, aby se zajistilo, že žadatelé o azyl budou mít k dispozici potřebné prostředky, budou mít bezpečný příbytek, přístup k zdravotní péči, zdravotnickému personálu, eh, odborníky na psychologii, ale také přístup k eh, překladatelským a tlumočnickým službám. Rovněž se musíme, jak zmínil pan zpravodaj, zaměřit na nezletilé, zejména na nezletilé bez doprovodu. Zde máme několik velice významných pozměňovacích návrhů. Je potřeba zajistit, aby tyto osoby požívaly náležité ochrany v Evropské unii. Eh, dále, co se týče eh, zaměstnanostních Prahu, komise velice jasně říká, že to bude 6 měsíců. Eh, Všem návrhy v této oblasti se různí. Pro mě osobně 6 měsíců je dobrý návrh, ale uvidíme, kam se ubereme v rámci diskusí mezi stínovými zpravodaji. Takže, jak říkal pan navrhovatel, příští týden bude schůzka stínových zpravodajů, další schůzka stínových zpravodajů pak bude ve Štrasburku. Doufejme, že se někam posuneme a že splníme navrhované termíny. Těším se na spolupráci se zpravodajem, navrhovatelem a stínovými zpravodaji. Děkuji za pozornost. Děkuji. Slovo má Helga Stevens. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. V první řadě chci poděkovat panu navrhovateli za odvedenou práci. Toto stanovisko se zaměřuje na velice důležité téma a to je přijímání žadatelů mezinárodní ochranu. Je zásadní, abychom společně vypracovali vyvážené stanovisko. Dovolte mi zdůraznit ve stručnosti několik bodů, které považuji za zásadní. V první řadě souhlasím s tím, eh, s panem Benifej, že zkrácení doby na přístup na trh práce na 6 měsíců je vítaný krok. Je to důležité pro integraci a přijmutí eh, žadatelů o azyl tak, aby se mohli stát hospodářsky nezávislí a mohlo se, mohli se z nich stát zodpovědní účastníci podílející se na chodu společnosti. V rámci naší politiky se musíme naprosto vyhnout eh, jakékoliv posilování závislosti na sociálních dávkách. Druhá věc, která je podle mě zásadní, je to, že žadatelé o azyl nebudou mít více výhod než občané EU. Podpora EU neustále klesá a na tom má svůj výrazný podíl otázka migrace. Mnoho evropských občanů má v dnešní době velké obtíže a není opodstatnitelné dávat neobčanům větší sociální práva nebo větší sociální výhody než našim vlastním občanům. Na to je potřeba pamatovat, až budeme to stanovisko diskutovat. Dále eh, chci dodat, že práva a povinnosti jsou dvě strany stejné mince. To se týká i mého posledního bodu, který chci zmínit, a to je, že žadatelé o mezinárodní ochranu nemají právo si svobodně vybírat stát, kde o ochranu požádají. Musí se řídit pravidly Dublinské umluvy. Pokud e, nejsou podniknuta žádná trestně právní opatření, pokud tedy e, žadatelé se těmito pravidly řídit nebudou, tak se jimi nebude řídit vůbec nikdo. Taková je logika. A to znamená, že pokud nebudeme lidi odrazovat od sekundárních přesunů, tak, společn, tak je ohrožen celý společný asilový systém v EU. To je vše. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Za Alde by tady měla být Renáte Weber, ale ona tu není. Je tu někdo jiný? Není. Tím pádem jdeme na GUE NGL. Eh, jo Pimenta López, který tu není, ale možná ho někdo zastoupí a ne. Takže zelení, eh, Jean Lambert má slovo. Děkuji. Děkuji Brandu Benifej za odvedenou práci. My jsme se v pozměňovacích návrzích omezili na oblasti, které podle nás souvisejí se zaměstnanostní rolí celé této věci ale je jasné, že ty pozměňovací návrhy celkově, které máme před sebou, jsou daleko rozšířenější. Obecně za to celou řadu z nich podpoříme, například, jak už tady zaznělo, e, tu otázku ochrany nezletilých osob, jenom aby bylo jasné, to je přesně ten postup, jakým se chceme vydávat my, e, ubírat my. Co se týká našich předložených pozměňovacích návrhů, my jsme se řídili tou linií, že odstraníme ty odkazy k těm sekundárním pohybům, z důvodů, které už jsem vysvětlovala, ale i co se týče přístupu k adekvátním přijímacím podmínkám. Nemyslíme si, že by toto mělo být eh, za jakýchkoliv okolností vyškrtnuto. Pokud to mají být nějaké základní podmínky, tak to jsou zkrátka základní podmínky. Eh, to, že lidi necháme eh, skomírat, někde nikomu nepomáhá. My si myslíme, že bychom naopak měli poskytovat důstojné přijímací podmínky. Podíváte-li se na to, co se děje v některých členských státech, eh, tak eh, ono to ne, nikoho nepřekvapí. Je to jedině logické, že pak někdo o tamtud odejde dál. Pokud jste eh, zatýkáni bezdůvodně, nebo vás policie bezdůvodně ještě před příchodem do toho recepčního centra zmlátí. Takže Neadekvátní podmínky jsou jistě pobídka pro to, proč odejít někam jinam. Chceme-li lidi pobízet k tomu, aby někde zůstali, tak je potřeba jim tam nabídnout řádné přijímací podmínky. Co se týká přístupu na trh práce, my jsme vybrali tu extrémní verzi, takže tady máme eh, celou, celou tu paletu, ze které si pak ve finále můžete vybrat. My chceme okamžitý přístup a jistě někde v rámci těch možností, které jsou před námi, najdeme nějaký, nějakou, nějaký kompromis. A nakonec bych také chtěla říct, že podpoříme pozměňovací návrhy, které byly předloženy ohledně eh, poskytování informací v jazyce, kterému eh, ti lidé rozumí, eh, naproti tomu poskytovat informace v jazyce, kterému mají rozumět. To je argument, který se v parlamentu objevuje už dlouho. Doufejme, že tentokrát se v této věci také někam pohneme. Děkuji. Thank you. Uh, EFDD is not represented here now. E FDD tady není, takže ENF, uh, eh, paní Pisoto. Ten tato není, pan Martin Místoní. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být stručný a nebudu opakovat to, co jsem řekl již před chvílí. I přes skvělou práci, kterou odvedl pan Benifej na přepracování norem pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, e, my věci vidíme jinak. Říká, e, agentury tvrdí, že 60 milionů lidí ročně migruje napříč celou planetou a z toho 10%, tedy 6 milionů osob, si za svůj cíl volí Evropskou unii. To je poměrně vysoké číslo. Těchto 6 milionů osob, kteří směřují do Evropy, nicméně nejsou skutečnými uprchlíky. V naprosté většině se jedná o ekonomickou migraci a tito lidé samozřejmě mají pravdu, když přicházejí sem a očekávají eh, lepší budoucnost, lepší hospodářské podmínky, lepší kupní sílu, prostě lepší situaci, než je v jejich původní zemi. A tady se blížím k závěru. Ve chvíli, kdy máme v Evropě 25 milionů nezaměstnaných, tak pozitivní diskriminace prostě není možná, není představitelná. To znamená, integrace prostřednictvím práce prostě není možná. A my chceme, abychom se skutečně drželi spíše národních priorit. Děkuji. Eh, děkuji. Teď bych mohla předat slovo ke krátkému vystoupení Evropské komisy. Máme tady pana Katota anebo paní Djorčevič. Máte slovo, prosím. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za tuto zprávu. My jsme si prošli pozměňovací návrhy a domníváme se, že obsahují zajímavé myšlenky. Pokud jde o přístup na trh práce, tak jsme rádi, že v podstatě podporujete těch šest měsíců, které navrhuje Evropská komise. My doufáme, že to může eh, představovat také kompromis s radou, že nakonec eh, se všichni shodneme na tomto postoji, eh, byť v tuto chvíli se pozice jednotlivých institucí eh, dosti liší. Děkuji. Pokud jde o schválení v našem výboru, bude to 12. dubna. Hlasovat ve výboru Libe se bude 25. dubna a na plenárním zasedání zatím přesně nevíme. Postupujeme tedy dále a dostáváme se mm, k desátému bodu, což je ovšem bod 7 pořadu jednání, zpráva pana Silikiotise. Je to zpráva o pracovních podmínkách a nejistém zaměstnání. Předávám vám slovo, pane zpravodaji. Děkuji. Děkuji, opravdu vám děkuji paní předsedkyně, a omlouvám se, že jsem nemohl dorazit hned na desátou hodinu, protože jsme hlasovali ve výboru ITRE. Takže předně vám chci poděkovat a poděkovat také stínovým zpravodajům, s nimi jsme se poprvé sešli včera. Chci jim všemu přímě poděkovat, protože byli velice konstruktivní. Pro tuto chvíli je předloženo několik málo pozměňovacích návrhů. Některé z nich velice pozitivně a dobře doplňují původní text a jsou základem pro další velice dobrou eh, diskuzi. Nicméně eh, naše práce je eh, dosti komplikovaná vzhledem k tomu, že se opíráme o termíny, které nejsou všeobecně přijímány. Přesto je velice dobré, že pokud jde o otázku nejistého zaměstnávání a pracovních podmínek, máme zase k dispozici celou řadu studií, a tudíž je zde prostor pro vzájemné pochopení. My už jsme připravili i některé kompromisní pozměňovací návrhy a na včerejším jednání jsme o nich začali diskutovat. Je, jas, je zjevné, že se na některých eh, věcech již nyní můžeme shodnout a v příštím týdnu budeme se zasedáním stínových zpravodajů pokračovat a já doufám, že eh, do stanoveného termínu dospějeme k závěru. My jsme byli schopni si pozměňovací návrhy mm, se skupit a tak se soustředit na záležitosti, jako je například digitalizace, která dosti proměňuje současnou podobu pracovního trhu a e, s tím jsme propojili otázku ochrany e, pracovních míst, e, otázku zapojení sociálních partnerů na národní i evropské úrovni, definici zaměstnání, důstojné práce, nejistého zaměstnání. A já doufám, že eh, na tomto všem se budeme schopni při jednání se stínovými zpravodaji shodnout. A k tomu využijeme studie, které máme o osvědčených mezinárodních postupech. Asi na všech pozměňovacích návrzích se nakonec neschodneme, ale zatím jsme otevřeni o nich diskutovat. Doufám, že se nám podaří brzy práci uzavřít a to s pozitivním výsledkem. Pro nás je velice důležité, aby pracovníci viděli, že jejich práva jsou e, zajištěna, že mají možnost žít důstojný život, e, zejména v době pokračující krize v řadě členských států, kde nezaměstnanost je stále velice vysoká, zejména mezi mladými lidmi. Tím vytváříme podmínky, které zatím neumožňují důstojně vykonávat práci a nejsme tak schopni zajistit právo na práci. Proto je velice důležité, abychom společně se stínovými zpravodaji, kteří, jak doufám, mě eh, podporují a v tomto myšlenkovém směru, že se s nimi shodneme na pozitivní zprávě, která bude kvalitní zprávou z vlastní iniciativy, jež nám umožní eh, přispět eh, k právě probíhající rozpravě o tomto tématu na evropské úrovni. Nyní pan Roland. Merci, donc c'est effectivement... Děkuji. Jedná se skutečně o otázku, která je důležitá. Je důležitá z hlediska sociálního, protože jde o kvalitu života zaměstnanců, kteří nemají jistotu, zda budou mít druhý den stále práci. A pak je tady, a samozřejmě má tato otázka také význam ekonomický, protože to souvisí s produktivitou podniků, s jejich konkurenceschopností protože to eh, zda má eh, podnik stabilní zaměstnance, má vliv také na jeho ekonomický výkon. Dříve eh, byly smlouvy uzavírány téměř výhradně na dobu neurčitou, na, na celý úvazek a tato situace se nezmění, ale my bychom touto cestou měli směřovat také do budoucna tak eh, aby pro zaměstnance byla jejich kariéra skutečně bezpečná. Pokud jde o nejisté zaměstnání, tak eh, tady je samozřejmě eh, důležitá otázka toho rizika té nejistoty. Protože v současné době člověk může mít stále dobu, eh, smlouvu na dobu neurčitou a přesto může čelit tomu riziku nejistoty zaměstnání. To znamená, eh, ani tyto dvě věci se navzájem nevylučují. Dále pan zpravodaj o tom mluvil. My jsme se včera poprvé setkali A zdá se, že budeme schopni kvalitní spolupráce, na celé řadě věcí se shodneme, ale samozřejmě, že to jednání bude ještě nadále pokračovat, bude třeba některé věci doladit, doladit což je normální. Každopádně chci panu zpravodaji Sirio Kytisovi poděkovat za to, že se rozhodl začlenit náš přínos a pracovat velmi konstruktivně. Sean Simon. Děkuji, není pan Simon. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu zpravodaji a dalším stínovým zpravodajům za zajímavou zprávu a konstruktivní spolupráci. Dovolte několik málo bodů, které se týkají některých pozměňovacích návrhů, které jsme předložili. Takže velice stručně. Musíme opatrně nakládat s genderovou perspektivou u nejistého zaměstnávání, protože ženy eh, jsou plošně a disproporčně postiženy v této oblasti. Dále je třeba si uvědomit, jaké dopady má digitalizace. Eh, samozřejmě, že nemůžeme čas eh, zvrátit, víme, že se pracovní trh mění a bude měnit, ale to znamená, že se také mění postavení práv, které jsme považovali za samozřejmá po celá desetiletí, ta se začínají podkopávat. E, podobně je potřeba, aby členské státy e, přehodnotili své modely sociálního zabezpečení, aby lidé s atypickými zaměstnáními nepropadli záchranu sítí, což e, by bylo jistě nepřijatelné v civilizované společnosti. Dále si přejeme, abychom se zaměřili na přehodnocení daňových systémů, aby nové podoby nejistého zaměstnání nebyly nepřiměřeně znevýhodněny, protože se často jedná o lidi, kteří už tak eh, jsou v nelehké životní situaci. Dále si myslím, že bychom měli eh, eh, zakázat smlouvy, které jsou formou nejistého zaměstnávání na vyžádání není možné abychom eh, přepustili takovéto eh, druhy nejistého zaměstnávání v bohaté ekonomice. Je potřeba, abychom eh, prošli rifitem i v této věci a zajistili přístup k odbornému vzdělávání, k rekvalifikaci právě pro lidi, kteří jsou v nejistém zaměstnání abychom zajistili dostupnost eh, odborné kvalifikace pro každého v jakékoliv fázi, fázi života. Děkuji. Děkuji nyní paní McIntyre. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci nejprve poděkovat panu zpravodaji a také stínovým zpravodajům za velice konstruktivní včerejší jednání a těším se na další společné schůzky v příštích týdnech. Několik obecných poznámek. Myslím si, eh, že moje pozměňovací návrhy odrážejí postoj um, flexibility na pracovním trhu. Flexibilita ovšem neznamená, že budeme podkopávat pracovní práva výměnou za produktivitu a konkurenceschopnost. Spíše jde o to, abychom úspěšně vyváželi ochranu pracovníků eh, s možností eh, jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele dohodnout si na způsobu spolupráce, která bude vyhovovat oběma stranám. A to navyšuje míru zapojení pracovníků na pracovním trhu, e, zejména ve skupinách, které by jinak e, o pracovní trh e, neměli takový zájem. Samozřejmě, že jsou tady rozdíly mezi členskými státy, ale ve Spojeném království nárok eh, na státní eh, ochranu eh, zaměstnání se řídí jejich statutem, zaměstnaneckým statutem. To znamená, že záleží, jestli pracují na dobu neurčitou, na částečný úvazek, anebo mají nějakou atypickou formu zaměstnání. Bez ohledu na to stále budou mít nárok na stejnou ochranu, jako kdyby pracovali na smlouvu na dobu neurčitou a na plný úvazek. Takže nám jde o to bojovat proti abuzivním praktikám v této oblasti. A východiskem proto musí být řádné prosazování zákona, které jde ruku v ruce s, pra- právě pracovníky, protože tím, že budeme lépe procesovat například minimální mzdu eh, v nízce placených odvětvích, tak zajistíme, že pracovníci dostávají eh, to, na co mají nárok. Opět eh, příklad ze Spojeného království. Eh, pracovní práva se opírají o cílené prosazování zákona a tím zajišťujeme, že nově vznikající eh, modely zaměstnání jsou vlastně ošetřeny. Je třeba zajistit, aby se novými modely nepoškozovala práva pracovníků. Jinak pevně věřím, eh, že ve Spojeném království nám tento eh, přístup pomáhá zvýšit zaměstnanost eh, oproti jiným členským státům bez ohledu na komplikované hospodářské podmínky. Teď bych se zmínila o několik specifických věcech. Myslím si, že je velice důležité, že v této zprávě uznáváme, kde má kompetence Evropská unie a kde už Evropská unie pouze členské státy podporuje ve svých krocích. Takže Evropská unie by měla sehrát svou roli ve spolupráci s členskými státy v boji proti nelegálním postupům, zejména nenahlášené práci, falešném zaměstnávání, protože tyto postupy opravdu podkopávají sociální zabezpečení a důchodové systémy členských států a doufám, že se nám to podaří v kompromisech dostatečně zdůraznit. Druhá věc, myslím si, že musíme být velice opatrní, když hovoříme o nejisté práci protože je chyba nazývat jakýkoliv nestandardní zaměstnanecký kontrakt prací nejistou. Tak eh, ku příkladu, je celá řada žen, které by nebyly na trhu práce, kdyby měly přístup pouze k práci na plný úvazek. Já vidím řadu žen, které sdílejí pracovní místa a ptám se, je to nejisté zaměstnání? Je to v podstatě práce na částečný úvazek a z té definice, kterou jsem si přečetla, by mohlo to tak vypadat, že to je práce nejistá, ale ono je to zkrátka jenom práce na částečný úvazek, byť je to práce stála. Takže pokud chceme zajistit, aby eh, třeba ženy měly řádný přístup k trhu práce, tak eh, musíme uznat, že ženy považují za prospěšné různé druhy atypických kontraktů a jsou pro ně prospěšnější než pro muže. A na závěr taková žádost ohledně zvláštní situace malých a středních podniků, zejména potom se to týká mikropodniků. Plně podporuji návrhy a doporučení, jak zajistit, aby pracovníci měli přístup eh, k plnému souboru zaměstnaneckých práv. Ale je třeba si uvědomit, že bychom tak mohli také poškodit schopnost malých a středních podniků řádně fungovat. Pokud budeme vršit jedno omezení na druhé a tyto podniky se s nimi nedokážou eh, vypořádat se současnou eh, strukturou, tak zkomplikujeme jejich eh, situaci. Samozřejmě, že pracovníci musí mít přístup ke kolektivnímu vyjednávání, ale pro malé podniky to může být obrovská zátěž, eh, kde lidé normálně pracují, nikdo jim nebrání vstoupit do odboru, ale pokud tam eh, konkrétně uvedeme další takovéto ehm, omezení a další povinnost pro malé a střední podniky, tak spíše než bychom nová pracovní místa vytvářeli, tak eh, jenom další zrušíme. Děkuji panu zpravodaji ještě jednou a těším se na další spolupráci. Děkuji. Nyní paní Dlabajová, ta tady není ovšem, nicméně ji zastoupí. Eh, ano, já mám mandát ji zastoupit. Děkuji. Paní Dlabajová říká, že děkuje panu zpravodaji za to, že zorganizoval včera první zasedání stínových zpravodajů a také za konstruktivní postup. Jsem také velice rád, že řada pozměňovacích návrhů ALDE se promítla do, do kompromisu. Za to paní spra- naše stínová zpravodajka děkuje. Osobně doufám, že se budeme schopni soustředit na jednotlivé odstavce a záležitosti, které jsou pro nás důležité a že se to nakonec přetaví v dobré eh, kompromisy. Na druhé straně pevně věřím, že nebude nutné Eh, vymýšlet nové definice. Spíše bychom se měli opřít na o stávající materiály a definice, které používá MOP nebo například Eurofound. Pokud nenajdeme všeobecně přijímanou definici u nějakého termínu, tak bychom to měli zdůraznit, například eh, pokud jde o problematiku důstojné práce, nebo kvalitní práce, to samozřejmě úplně jasné není, protože tady definice chybějí, ale možná je naší rolí, abychom takovou definici ukotvili a tím pádem bychom vyřešili řadu kontroverzních témat. A co ještě velice důležité, je, abychom nebudili touto zprávou dojem, že různé druhy kontraktů jsou pouze negativním jevem. Naopak, e, nesmíme vnímat vždy jako e, problém a hrozbu, spíše jako příležitost, jak zapojit další lidi na pracovní trh. Zákonodárci by měli zajistit, e, že pracovníci jsou adekvátně eh, odměňováni za svou práci bez ohledu na druh kontraktu, který mají protože je třeba očekávat další růst atypických kontraktů. A já si myslím, že za těchto okolností můžeme společně dosáhnout při vyjednávání pokroku a docílit tak eh, dobré zprávy. Omlouvám paní Dlabajovou naši stínovou zpravodajku, protože se jí změnil eh, program a nemohla dnes dorazit. Thank you, eh, Madame yours. Paní Reinke, děkuji. Paní předsedkyně, chci poděkovat panu zpravodaji, stínovým zpravodajům za velice dobrou práci, kterou odvedli a to je velice dobré východisko pro další a hloubkové diskuze. Tato zpráva přichází skutečně včas protože to, co jsme viděli v loňském roce, zejména v těch předcházejících letech ekonomické krize, ukazuje, že věci, o kterých tady eh, dnes předně musíme hovořit a vždy jsme hovořili, byla nezaměstnanost a to se trvává jako priorita, protože eh, nezaměstnanost je eh, trvajícím problémem. Tato zpráva ukazuje, že je opravdu potřeba s nezaměstnaností bojovat, ale zároveň musíme zajistit, že když už lidé zaměstnání najdou, tak eh, to bude za dobrých pracovních podmínek, protože jinak bude růst chudoba i těch, kteří pracují, tak jak jsme toho svědky v některých členských státech, eh, kdy se eh, lidé ocitají v nejistých pracovních smlouvách na dobu Eh, určitou na částečný úvazek eh, s neomezenou pracovní dobou a tak podobně. Jedna z otázek, eh, s níž se střetáváme, je otázka definice nejisté práce. Souhlasím, že není možné říct, že jakákoliv smlouva na částečný úvazek je smlouvou nejistou, ale my jsme svědky toho, že tím, jak dochází k větší flexibilizaci pracovního trhu, tak pracovní podmínky se mm, zintenzivňují a pro řadu lidí je jediná možnost, jak se na trh práce dostat, je právě tímto prostřednicím, ale pak jim to neumožňuje vést důstojný život. Proti tomu musíme bojovat a je třeba definovat, jasně definovat termín nejisté práce. Také si myslím, že když už hovoříme o definicích, tak je potřeba nastavit se určitá kritéria a nepřebírat pouze definice, které už eh, nyní eh, existují, byť nám nevyhovují. Například eh, nedostatečný plat, underpay, to si myslím, že je velice důležité se definovat, také otázka sociální ochrany je důležitá, stejně jako mm, základní pracovní práva, která musíme zajistit zejména v době ekonomické krize. Takže my bychom byli určitě za to, abychom v naší zprávě jasně termín nejisté práce definovali. Někdo tady zmínil genderovou dimenzi tohoto tématu. Tady je třeba jasně říci, že skutečně jsou ženy nepřiměřeně dotčeny tímto jevem a byť je pro ně někdy flexibilita na trhu práce prospěšná, tak to neznamená, že jsou vždy ochráněna jejich základní pracovní práva. A pak ještě jedna věc, která se objevila v řadě členských států v posledních letech. A to je vyhlídka mladých lidí. Vidíme, že řada mladých lidí, kteří nemají před sebou eh, dostatečnou vyhlídku na trhu práce, kteří jsou nezaměstnaní, nebo jediná možnost eh, práce, kterou mohou získat, je práce velice nejistá, tak na tyto lidi se musíme zaměřit a zamyslet se nad tím, jak jim nabídnout lepší možnosti, jak zlepšit jejich dovednosti, a tím pádem jejich možnosti na trhu práce. Na závěr chci říct, že jsou zde tři věci, které jsou důležité pro mou skupinu. Za prvé, když budeme řešit definice, je třeba také nastavit minimální standardy na evropské úrovni v boji s nejistou prací. Nejde totiž jenom o minimální zdravotní a bezpečnostní standardy, ale také otázka sociálního zabezpečení pracovních práv a platu. Druhá věc, pokud chceme situaci změnit, tak je potřeba více investovat. Krizi nezaměstnanosti a nejisté práce můžeme vyřešit pouze tehdy, když budeme v Evropské unii tvořit kvalitní pracovní místa. A třetí věc, k tomu už v minulosti došlo, například v případě Řecka, když změníme eh, základní strukturu pracovních trhů, je to v pořádku, ale nesmíme tak ohrozit základní práva, jako například právo na kolektivní vyjednávání. To musí být eh, nepřekročitelnou linií pro Evropský parlament v jakékoliv politické oblasti. Těším se na další vyjednávání a ačkoliv jsou tady určitá kontroverzní témata, já doufám, že se shodneme na velice dobré zprávě. Děkuji. Děkuji a ještě Laura Age, která tady není a tím pádem předávám slovo panu Martanovi. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Zhoršování pracovních podmínek a na to, jak se jak rostou jako houby po, po dešti, nejistá zaměstnání, tak to je samozřejmě velice důležité téma. Domnívám se, že tento úkol je velice zajímavý, důležitý, ale také velice složitý. Například eh, na základě analýzy inspektorátů práce z členských států, tak z této studie nevyplývají žádné jasné výsledky. To znamená, jsme si vědomi této problematiky, ale neexistují tady žádné, žádná řešení. Eh, rovněž je potřeba zohlednit také, u, také situaci kolem migrantů. A není, nesmíme se také na ultraliberální modely dívat růžovými brýlemi. Já se domnívám, že vaše zpráva je takovým sledem zbožných přání aniž by tady bylo jasně řešeno, že zhoršení pracovních podmínek a vznik nejistých zaměstnání jsou vlastně výsledkem politiky, kterou prosazuje Evropská unie, zejména pokud jde o čtyři pilíře, o vol, které se týkají volného pohybu. Dále se to, na to samozřejmě má vliv flexikurita, liberalizace, eh, která má vliv na falešně samostatně výdělečné osoby. Pak jsou tady samozřejmě další věci, jako strukturální reformy v těch takzvaně nejchudších zemích Evropské unie, což jsou v podstatě jen politiky škrtů nic jiného. A tyto politiky, které trvají již desítky let, zhoršily pracovní podmínky a umožnili tento nárůst nejistého zaměstnání, protože se tady snažíme srovnávat chudé pracovníky v chudých zemích a bohaté pracovníky v těch takzvaně bohatých zemích. návrh komise, návrhy pana Junkra, jsou eh, tady jasné. My se domníváme, že pan eh, Juncker a komise by se těmito tématy ani neměli zabývat. A eh, to je vše, co jsem chtěl dnes říci panu zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Rošfor. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem nebyl členem pracovní skupiny, nicméně zatím jsem si ještě ani nepřečetl kompromisní pozměňovací návrhy, takže já se budu vyjadřovat k tomu původnímu textu zprávy tom textu se objevuje několik eh, myšlenek a ta, která se mi zdá jako nejdůležitější, je otázka definicí. Tady, myslím, pan zpravodaj odvedl dobrou práci, ale myslím, že bychom měli zajít ještě o krůček dál. Je potřeba si opravdu ujasnit, o čem se vlastně bavíme. Nejisté zaměstnání není pouze nekonvenčním typem práce, nekonvenčním typem zaměstnání. Ta nejistota zaměstnání se ovšem e, e, vyskytuje i v těch tradičních zaměstnáních, ať už se jedná o dočasná zaměstnání nebo smlouvy na dobu určitou nebo o smlouvy na částečný úvazek. Myslím, že tyto typy smluv se objevovaly i v minulosti. A je potřeba jasně definovat, e, co je přesně nejisté zaměstnání. Rovněž eh, není potřeba eh, neustále skloňovat otázku digitalizace. Digitalizace představuje rovněž velice významné příležitosti a ne pouze rizika. Digitalizace například nabízí nové možnosti, pokud jde o školení a odbornou přípravu. Samozřejmě může vést také k určité nejistotě zaměstnání, nicméně digitalizace je určitě něčím, co dokáže zvýšit schopnosti a dovednosti pracovníků na pracovním trhu. Proto se domníváme, že bychom digitalizaci neměli vnímat pouze negativně. Dále už tady zaznělo, že se tady v tom textu, eh, že tady zaznívá návrh inspektorátů práce. Tady je potřeba stanovit, čemu přesně budou tyto inspekce sloužit. Měli by se zapojit do boje proti nejistému zaměstnání a také pro, proti ilegální práci protože právě otázka ilegálního zaměstnání je potřeba, abychom ji vzali na vědomí také v kontextu nejisté práce. Tak se o to snažíme eh, v, ve svých pozměňovacích návrzích. Rovněž zdůrazňujeme potřebu podpory se zaměstnanci a se zaměstnavateli. Samozřejmě je důležité zmínit také úlohu žen a postavení žen. Ještě mi zbývá pár vteřin a proto bych ji chtěl využít. Abych řekl, že je skutečně absurdní vidět, vidět eh, pramen toho nejistého zaměstnání v Evropské unii a v jejich politikách. Je mi líto, že kolega odešel ze sálu a proto mu to nemohu říci eh, do očí. Domnívám se, že zejména eh, například ve Spojeném království eh, jsme svědky nárůstu těchto nejistých zaměstnání a přitom právě tato země brzy odejde z Evropské unie. Měli bychom se snažit o konkrétní návrhy, které budou odpovídat zásadě subsidiarity je potřeba nastavit lepší rámec, který bude omezovat nejisté zaměstnání, kromě případů, které budou jasně definované. Myslím, že to by mělo být naším společným cílem a já jsem optimistou a doufám, že ve chvíli, kdy se nám podaří ten navrhovaný text obohatit, tak se nám podaří tohoto cíle dosáhnout. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Nyní pan Gutierrez Prieto. Gracias. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já se domnívám, že tato zpráva je opravdu velice důležitá, protože si myslím, že velice dobře může definovat problémy či podstatu problémů, s nimiž se dnes potýkáme v Evropské unii. Minulý týden OECD představila několik zpráv, které se týkají i členských států a e, řada z nich má společného jmenovatele a to je zvyšující se chudoba eh, vzhledem tomu, že chybějí kvalitní pracovní místa. Taková místa, která by zajistila dostatečnou odměnu, eh, rozumnou pracovní dobu a možnost důstojného života. A proto eh, zaměstnání vlastně už nepředstavuje záruku, nebo alespoň ne vždy záruku určitého minima v oblasti sociálního zabezpečení a důstojného života pro pracovníka a jeho rodinu. Proto je třeba mm, si v souvislosti s touto zprávou říci, že míra ekonomického růstu už začíná v celé e, Evropě posilovat, e, dochází e, k obnově, dochází k navýšení HDP na úroveň před krizí v podstatě ve všech členských států, ale přesto dochází ke dvěma jevům. Za prvé, že Příjmy podnikatelů už se dostaly v loňském roce na vyšší úroveň, než byla před eh, krizí, ale přesto eh, nedochází k dostatečnému rozdělování bohatství. To znamená, že eh, redistribuce bohatství se nepromítá do tvorby kvalitních pracovních míst a také dochází ke koncentraci e, bohatství e, u malého počtu e, podnikatelů. Takže my si myslíme, že nejistota pracovních míst souvisí především se špatnou kvalitou pracovních eh, kontraktů, ať už eh, jsou to pracovní kontrakty na eh, dobu určitou, nebo ať už jde o ty smlouvy s nulovým počtem hodin, s malými příspěvky na sociální zabezpečení a tak dále. Takže já si myslím, že zde bychom mohli pomoci regulací. Zákon by měl ochránit nejslabší, nejzranitelnější skupiny pracovníků. Na ty si myslím, že bychom se v tuto chvíli měli eh, zaměřit a tím zajistit důstojnou práci a důstojné pracovní eh, podmínky s dobrou odměnou. A ještě bych eh, zmínil jednu věc, kterou jako socialisté zmiňujeme už delší dobu, a to, že potřebujeme mm, směrnici o důstojných podmínkách práce v EU. Často hovoříme o té flexikuritě, Eh, ale je třeba zdůrazňovat i otázku eh, bezpečnosti, té security, protože jsme doposavat spíše šli cestou posilování flexibility. Dále si myslím, že je velice potřeba, abychom eh, vytvořili nové vztahy v důsledku digitalizace. Je třeba si uvědomit, že digitalizace představuje příležitosti, příležitosti pro spotřebitele, pro ekonomický růst. O tom není žádných pochyb, ale eh, zároveň je pravda, že tady je určitá mm, část eh, obyvatel, které třeba chránit eh, Eh, v těchto nově vzniklých pracovně právních eh, vztazích. Eh, digitalizace může podporovat hm, ekonomický růst, ale zároveň by měla jít ruku v ruce s lepším rozdělováním vzniklého bohatství prostřednictvím kvalitních pracovních míst. Je možné se vyhnout tomu, aby digitalizace ehm, dále zvyšovala nejistotu v zaměstnání a na tom bychom eh, chtěli eh, trvat. A myslím, že to je lze řešit cestou regulace. A poslední věc, eh, která je také velice důležitá, je třeba hovořit o zaměstnanosti mladých lidí. Je třeba snížit dosavadní nezaměstnanost, která je stále vysoká v celé Evropské unii, je v podstatě dvojnásobná, když to srovnáme s průměrem OECD. A tady je třeba říci, že kvalita pracovních eh, míst, eh, zejména v případě mladých lidí, je opravdu podprůměrná. Jde eh, o různé druhy smluv, jak na dobu určitou nebo neurčitou. Jde o možnost kolektivního vyjednávání. Zkrátka, co chci říct, že je třeba zajistit, abychom nezapomněli na tuto generaci mladých lidí, na jejich integraci do společnosti prostřednictvím pracovního trhu. Není možné je eh, odříznout, je potřeba jim vytvořit podmínky pro důstojnou práci, protože jinak, eh, jinak ztratíme tuto, tuto generaci. Je potřeba, abychom jim nabídli kvalitní pracovní místa a samozřejmě případně i eh, potřebnou rekvalifikaci nebo kvalitní vzdělávání. Děkuji, děkuji panu zpravodaji i stínovým zpravodajům. Děkuji. V našem výboru budeme zprávu přijímat 25. dubna a datum pro hlasování na panárce zatím nebylo stanoveno. Nyní dávám slovo zpátky panu Silikioto Stisovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jen velice stručně chtěl učinit několik komentářů. Jsme na výboru, který se zabývá otázkami zaměstnanosti. Realita se mění a my bychom se měli snažit o to, aby pracovníci měli slušné a důstojné pracovní podmínky. Někteří tvrdí, že bychom do toho neměli zasahovat. Jiní, si, jiní tvrdí, že bychom neměli nic měnit. Další se domnívají, že jde o důsledky krize nebo ultraliberálních politik. Nicméně my bychom se měli snažit o ochranu práv pracovníků a neměli bychom, se, neměli bychom se snažit zasahovat do reality, která vládne v podnicích. Skutečně bychom se měli snažit o to, abychom chránili práva pracujících. Zazněla tady celá spousta věcí. Nicméně domnívám se, že je potřeba říci následující. Digitalizace vytváří nové podmínky. A z tohoto důvodu bychom měli přijmout určitá opatření, která budou ochraňovat pracovníky a jejich práva. Rovněž tady byla řeč o atypických zaměstnáních, o, atypických, o atypické práci a práci na částečný úvazek. Já nepochybuji o důvodech, proč by měly tyto typy zaměstnání existovat. Ale měli bychom si klást otázku, proč zaměstnavatelé si vynucují to, aby pracovníci se spokojili s těmito atypickými formami zaměstnání, aniž by jim zaručovali určitá práva. To znamená, nemusíme spochybňovat atypická zaměstnání, ale měli bychom hledat nástroje, které nám i v, těm, v těchto zaměstnáních umožní chránit pracující. Samozřejmě je tady otázka definic. Měli bychom se snažit vytvořit nějakou přijatelnou definici. A my bychom právě formou zpráv z vlastní iniciativy měli pracovat na tom, abychom stanovili určité podmínky, jak na evropské úrovni, tak v členských státech. A to podmínky, které zaručí důstojnou a bezpečnou práci s důstojnými podmínkami pro pracující. Děkuji. Děkuji panu Silikiotisovi. Toto bylo poslední, toto byl poslední bod na pořadu jednání. Pokračovat budeme ve tři hodiny odpoledne ve stejné místnosti, kdy proběhne elektronické hlasování.